Eh, sdělila, že Oli Schmidt eh, měl zrušený let, takže se nebude moci dostavit na prezentaci své zprávy v 15. 15 a proto bod číslo 6 dnešního programu se odkládá na příště. Eh, nemůžeme to odložit na později během dneška, protože tam máme to veřejné slyšení, takže tím odpadá tento bod a ptám se, jestli má někdo nějaké námitky k takto změnovému programu. Nemá. Eh, o sdělení předsedkyně. První trialog se konal 10. října. Emir. Projednávali se klíčové otázky. Zejména jsme si stanovili pracovní metody a identifikovali jsme záležitosti, které jsou více technické, jiné, které jsou více politické a domluvili jsme se na postupu, jakým budeme postupovat a také jsme Eh, něco přenesli na pracovní skupinu, aby se zabývala technickými aspekty ještě předtím, než proběhne příští zasedání trialogu 26. října. Takže na tom prvním se nic zásadnějšího neprobíralo. Teď se dostaneme k bodu číslo 3. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2010, projednání pozměňovacích návrhů a já bych chtěla předat slovo Andrasu Švábovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl všem autorům pozměňovacích eh, návrhů samozřejmě poděkovat za konstruktivní postoje. Jsem přišlo 77 a já myslím, že všechny obohacují naše diskusy. My už jsme se v eh, pracovní skupině pro soutěžní právo domluvili, že se pokusíme tuto výroční zprávu o hospodářské soutěži eh, vždy orientovat na jednu prioritu na, nebo na jeden aspekt, aby to nebyla jenom hezká slova, aby to nebylo vždycky z něčeho něco, ale aby eh, tato zpráva měla také nějaký dopad pořádný. A já jsem se rozhodl to zaměřit ve svém návrhu na, jednu, na jeden aspekt, což je Eh, nařízení z roku 2003 a další nástroje týkající se vyměřování pokut. Možná, že to lze shrnout tak, že vyzýváme komise k tomu, aby eh, přeskoumala, jak lze eh, požadovat vyrovnání nebo náhradu škody už před soudním rozhodnutím, tedy předtím, než je udělena pokuta. Já vím, že k tomu tady jsou někteří skeptici, také komise se k tomu staví skepticky, protože mají pocit, že právě takové mimosoudní vyrovnání nebo eh, jiné postupy, které jsou například běžné ve Spojených státech, by tím eh, se mohly více rozšířit. Já si myslím, že to alternativní řešení sporu je příznivější, protože tím posílíme určitá procesní eh, práva a těm, kteří jsou poškozeni kartlovými dohodami, tím dáváme možnost flexibilně si vymoci eh, náhradu škody. Pokud by došlo k opaku, tak bych samozřejmě eh, se postaral o nápravu, až dosud jsem neslyšel, že by tomu skutečně tak mohlo nastat. takže u rozhodnutí o peněžních pokutách by se mohlo přihlednout také k eh, dalšímu jednání, ale samozřejmě, aby nedošlo k eh, poškození nebo k, eh, k další škodě. Potom jsme se zabývali kolektivními žalobami a tady programem shovívavosti protože to by mělo zůstat účinné a to může být účinné pouze tehdy, když ty dokumenty, které získala komise v rámci takového řízení, zůstalo i nadále důvěrné a řekli se také rozsudky Evropského soudního dvora. To je ještě potřeba dále provést a komise tím pádem musí zajistit pravomocnost takovýchto eh, rozhodnutí o souvývavosti Jinak eh, jsme rádi, že jsme si získali také studii profesora Dežardána, kterou jsme měli k dispozici už 8. října to, to na zasrání pracovní skupiny. Eh, kolegovi Sančelize Presedovi bych chtěl nabídnout, že bychom k tomu mohli přibrat ještě dalšího experta, který by se tím také mohli zabývat, také by někdo přišel od komise a já jsem uh, Eh, eh, rád, že máme příslušné experty k tomu. Ještě bych eh, chtěl v krátkosti se vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Myslím si, že služby v obecném zájmu k tomu má pozměňovací návrh pan Simon bychom mohli schválit. To stejné platí i pro pozměňovací návrhy týkající se kolektivních žalob, protože i o tom dnes budeme hlasovat a doufám, že se nám podaří se dohodnout a to stejné platí také pro téma alternativní řešení sporů, kde je potřeba ještě řešit otázku, jestli už dnes eh, podle komise eh, platí tato možnost předtím, než je vyneseno soudní rozhodnutí a jestli tedy tento návrh je užitečný. A potom je tady ještě jedna oblast, která podle mě také vedla k mnoha Eh, zajímavým pozměňovacím návrhem, například je to eh, státní pomoc, protože eh, víme, že platí některé sektorové záchranné fondy a myslím, že o té věci teď panuje mezi stínovým zpravodají dohoda. Co se týče energetiky, tady ještě velká, velký otazník. Máme k tomu pozměňovací návrh, který navrhuje, aby došlo k oddělení výrobců od provozovatelů přenosových soustav. To je podle mě důležité. Potom je tady role ratingových agentur. I to, o tom se změní ten pozměňovací návrh. Otázka je, jak to uvést do souladu s dalšími již tímto výborem schválenými eh, nástroje a dále zůstává otázka, jak eh, zajistit spolupráci tohoto výboru s DG, eh, s hospodářská soutěž, případně s viceprezidentem Evropské komise. Ty body, o kterých jsem se teď nezmiňoval, které jsou otevřené. A to hlasování, eh, nevím, kde přesně prohledne, to byste měla asi teď vyjasnit, paní předsedkyně. V každém případě se těším na další konstruktivní pozměňovací návrhy a těším se, co kolegové k tomu ještě v diskusi budou chtít říci i k tomu, co jsem já sám nezmínil. Uh, thank you very much. Děkuji. Peter tady není, takže dám slovo dalším stínovým zpravodajům Sofii. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že mohu být si stručná, protože už k tomu, co řekl zpravodaj, nemám příliš toho, co bych dodala. Pracovali jsme spolu se všemi zpravodaji a spo, stínovými zpravodaji. Uh, už to tam tak uh, činíme několik let. Myslím si, že teď už se docela dobře shodneme, zejména na těch hlavních bodech, na těch hlavních věcech. Prohledla jsem si pozměňovací návrhy, většina z nich jsou pozitivní, zkvalitňují zprávu. Co se týče kolektivního očkodnění, tak k tomu si myslím, že nemusím říkat mnoho, protože se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Máme o tom zvláštní zprávu. Dále, co se týče služeb a služeb eh, veřejného zájmu, tak tam je možná trochu více nesouladů v rámci tohoto výboru. My, eh, neví, my eh, ne, nevítáme tu zprávu, která se týká těchto služeb a také se nám nelíbí ten legislativní návrh. S tím byli jsme vždycky proti a myslím si, že i v budoucnu s tím budeme v rozporu. Co se týče spolupráce Evropské komise nebo spolupráci s Evropskou komisí. K tomu jsem sama podala řadu pozměňovacích návrhů a mm, nevím, zda je podpoříte či nikoli, ale byl to jakýsi pokus, abychom vytvořili lepší strukturu nebo nějakou strukturu pro spolupráci, protože každý rok přijímáme zprávu o hospodářské soutěži a přijímáme i další zprávy, které se týkají této soutěže. Evropská komise nám slušně poděkuje a pak si to stejně udělá po svém. To znamená, že v 99% podporuji cestu, kterou se vydává Evropská komise, ale je trochu zvláštní, že tak důležitá oblast politiky e, nemá hodnou demokratickou kontrolu. Pokud se podíváme na stav evropské ekonomiky a na směr, kterým se ubírají debaty, všechny debaty volají po větší koordinaci, větší soudržnosti, takže zcela jistě i zde by měl být větší příspěvek Evropského parlamentu. Těším se tedy i na další pozměňovací návrhy, toto byly pouze mé komentáře. Děkuji, říká předsedkyně Der- Derek. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé bych chtěl poděkovat panu Švábovi za návrh zprávy. Už bylo zdůrazněno na minulých schůzích, že já podporuji většinu, většinu této zprávy, dnes bych chtěl pohovořit o vlastních pozměňovacích návrzích. Jedná se o e, zprávu 2009, kde Evropský parlament jasně vyjádřil své obavy, že opatření, která jsou dočasná, by možná mohla vlastně být e, trvalá. Evropský parlament dále také zdůraznil, že je důležité, aby tato dočasná opatření a výjimky byly odstranili co nejdříve. Nechceme také podporovat například e, státní podporu, já sám jsem předložil pozměňovací návrhy 6, 12 a 14. Nicméně doufám, že také politika pokud Evropské komise bude zlepšena. Mm, pokuty by měly být určitým disciplinárním opatřením a komise by měla vycházet eh, při udělování pokut eh, z otázek hospodářské soutěže a neměla by brát v úvahu třeba nějaké rozpočtové otázky. Ingeborg Gressle a Gretchen Torellini vypracovali společně se mnou ty pozměňovací návrhy, bude se o nich ještě hlasovat. V čísle 44 chceme zahrnout eh, tyto výnosy z pokut do rozpočtu, ale to vlastně tím, se, tím vzniká konflikt zájmu a trošku to spochybňuje objektivitu. Pokud by pokuty měly být využity za určitým cílem, který se netýká politiky hospodářské politiky. Co se týče pozměňovacího návrhu 47, tak tam chceme vysna- vyslat silný signál, že pokud je nesmí být použity jako nějaký alternativní způsob pro rozpočtové příjmy. E, doufám, že to všechno se nakonec také tady objeví i v závěrečné verzi té zprávy o hospodářské soutěži. Minulý týden jsme se uh, Eh, jsme měli velice užitečnou schůzku, která se týkala také kolektivního očkodňování. Spravodaj byl velice um, otevřený. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků ve většině otázek a bych mu chtěl poděkovat za jeho otevřenost. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Filip, <clears throat> děkuji. Já bych také chtěl na začátek poděkovat Andreasovi za jeho zprávu. Souhlasím s tím, že ta zpráva by neměla být takový dlouhý nákupní seznam všech přání, která bychom chtěli ohledně hospodářské soutěže. Tak tomu bylo v minulosti a někdy to vlastně k ničemu nevedlo. Já se chci soustředit na pokuty. Pokud se podíváme na ten kontext současnosti, tak eh, vidíme, že eh, důraz byl hlavně na taková ta starší opatření, která měly podepřít finanční sektor. Pokud se podívám na makro dopad, tak bych spíše řekl, že dopad všech těchto, této, tohoto, té státní pomoci je větší než dopad těch pokut. Takže vidíte, že každý se na to díváme trochu z jiného úhlu. Takže i to, čemu každý dáváme větší pozornost, je něco jiného. Sofie, pochopil jsem to dobře, že si proti tomu, aby existovala směr, eh, rámcová směrnice o službách e, obecného veřejného zájmu? Ano, takže jestli ano, tak opět máme trochu rozdílný názor v této věci. Děkuji. Jürgen Zague, hlásíte se o slovo? Děkuji. Eh, jde o zprávu o hospodářské soutěži, je to tak. My jako malá skupina někdy, eh, pokud jde o naši práci, jsme přetížení a proto eh, tady eh, udělala vlastní pozměňovací návrhy a já jsem se podíval na ty pozměňovací návrhy, které tady byly předloženy. Pan Lambert, ten tady hovořil o na podporách, především když jsou pro banky, tak je potřeba k něm dát jasné povinnosti, splnit je s určitými podmínkami a já to samozřejmě jednoznačně podporuji. A druhá věc, která je velice důležitá, to je otázka eh, dodávek energií. Pan Fere, nebo Elisa Ferrera k tomu udělala pozměňovací návrh, který také chceme v této formě podpořit. Je to Jde o to, aby tato podpora nevedla eh, k oligopolům nebo k monopolům. A to jsou návrhy, které podporujeme a tak se také k něm zachováme, ale v tuto chvíli k tomu nemohu více nic říct. Uh, thank you, Antolin. Děkuji, Antolin. Gracias, presidenta. Peter Skinner no está. Yo quisiera... Děkuji, pane prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega nebo kolegyně zde nejsou, takže bych ho rád eh, eh, zastoupil. Co se týče kolektivního očkodňování, tak minulý týden se konala pracovní schůzka, kde jsme dosáhli schody o takových těch základních věcech. Také předpokl- předám, eh, podáme předpo- mm, pozměňovací návrhy. V tomto smyslu jsem si jistý, že dosáhneme uspokojivého výsledku. Chtěl bych ještě se zmínit o těch pokutách je jasné, že pokuty musí být odrazující. Pokud nejsou odrazujícím prostředkem, tak by mohly být stimulujícím, stimulujícím prostředkem. Za druhé, co se týče koncentrace, tak eh, ke koncentracím bude docházet častěji a častěji. Musíme se podívat na ty nejdůležitější věci v té zprávě a dodržovat kontinuitu. Paní Pere, Ferez pracuje také na další zprávě, která s tím souvisí. Zabývá se také maloobchodem, což má e, dopad i na vnitřní trh a opět to má další dopad na zemědělství. Dále je zde další zpráva, která se týká bankovní krize a velice důležité usnesení. To bychom měli být na paměti a i zpravodaj. Děkuji, pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych poblahopřát Andreasovi, protože se mu podařilo společně se stínovými zpravodaji se na mnoha věcech shodnout a to je bez pochyby užitečné. Sdílím také ten názor k pokutám, musíme postupovat účinně, to znamená, musí tady být odrazující vliv a není možné eh, říci, eh, že eh, ty pokuty by měly jít sportopokladny. Potom postupy, o kterých jsme dosáhli také velké schody, také pokud jde o ty pozměňovací návrhy. A mám tady jednak otázku ratingových agentur. To tam sice asi nebylo úplně zmíněno, ale je to jeden z nejdůležitějších úkolů, kterých se musíme ujmout a musí to být ve zprávě o hospodářské soutěži. Myslím si, že návrh eh, ratingových agentur byl eh, milně pochopen. Eh, tady není možné, aby to záviselo na politickém rozhodnutí, ale potom ty ratingové agentury nesplňovaly to, co my požadujeme, to znamená pečlivé zhodnocení. Nesmí to být tak jako u mnoha ratingových agentur, které předkládají posudky, které nás opakovaně zaráží. A když eh, se pozastavíme nad tím, že někteří miliardáři eh, působí v těchto agenturách nebo to nějakým způsobem ovlivňují, tak ty samozřejmě nejsou neutrální. Takže pokud bychom tady měli mít Evropskou ratingovou agenturu, tak je potřeba, aby byla opravdu silná, protože samozřejmě některé menší tady jsou. A musí to být nezávislá agentura a není možné, aby eh, to bylo bylo politicky ovlivnitelné, protože jinak by nebylo možné dosáhnout jasného stanoviska takové agentury. Dopady takové agentury nebo vůbec agentur jsou obrovské. Hovořil jsem tady eh, s takovými, kteří hovořili o tom, že tady je potřeba sledovat rozhodnutí ratingových agentur. To znamená, že máme příliš malý rozhodovací prostor. Není přece možné, abychom na základě rozhodnutí dvou nebo e, tří e, takových agentur náhle volili úplně jinou investiční politiku. A potom kolegyně Ferreira, ta tam předložila, nebo obvykle předkládá zajímavé návrhy, ale v pozměňovacím návrhu číslo 16 navrhla, že by si přála fond, fond, kde by to bylo samostatně financované Eh, sloužilo to sanaci těch podniků, kterým by hrozila insolventnost. My samozřejmě chceme zabránit insolventnosti, ale říct tady eh, ty, které ohrozuje eh, insolventnost, to by znamenalo, že my zasahujeme do trhu, do toho, co se na trhu děje a to je velice pochybné. Musíme o tom ještě diskutovat a jinak Eh, bych to uzavřel tím, co říkám obvykle i na jiných výborech. Máme tady zprávu z vlastní iniciativy a víme, eh, že se bude probírat v pondělí večer ve Štrasburku. Málo lidí se té diskuze bude moci účastnit a možná, že bychom eh, mohli postupovat tak, aby to byla řádná zpráva, se kterou by se řádně nakládalo a aby se to řešilo ve chvíli, kdy nás bude hodně ve Štrasburku. Není možné, aby se to tady dělo s vyloučením veřejnosti a jenom s malou možností to ovlivnit. Um, možná, že ty, Andreasi, jakožto moudrý člověk, k tomu budeš mít nějaký zajímavý návrh. Andreas, back to you. Tak slovo ještě jednou. Andreas, děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že se ještě přihlásil další řečník. Já jsem vás předtím neviděla, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, budu velice stručný, protože my všichni si samozřejmě chceme poslechnout eh, Andreasem. Myslím si, že tady odvedl opravdu výbornou práci a je to otázka, která je samozřejmě stále významnější a chtěl bych zmínit uh, pouze ty pozměňovací návrhy, které jsem předložil já, některé se specificky zabývají eh, letectvím nebo internetem a eh, chtěl jsem je zmínit. Ale zároveň jsem tady chtěl také eh, pohovořit o otázce oligopolních trhů. Protože to je něco, co vede k nelegálním krokům, k nedostatku inovací a jde to na úkor jak spotřebitelů, tak trhu. Nejrůznější orgány na ochranu hospodářské soutěže na evropské úrovni nebo na národní úrovni mají velké problémy, pokud se snaží tyto otázky řešit nebo při řešení těchto otázek. Já si myslím, že všichni víme, eh, jak tady, jaké se tady vedou diskuzi o, o ratingových agenturách a Chtěl bych zmínit, že ten pozměňovací návrh k oligopolům um, um, že by měl být samozřejmě zohledněn. Děkuji. Ja, Dank. mal... Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych eh, eh, řekl, že samozřejmě je potřeba projednat všechny eh, pozměňovací návrhy, takže jsem k tomu připraven ale jsem také velmi rád, že většina kolegů souhlasila s tím, že bychom se měli pokusit trošku osekat ten vánoční stromeček a snažit se eh, ho eh, trošku uži, snažit se tu zprávu trochu užij zaměřit, aby měla větší dopad, aby to nebylo jako každý rok. Eh, jak to říkala před okamžikem kolegyně, že napíšeme zprávu, které se potom nikdo ani nevšimne a proto si myslím, že je vždycky dobře se zaměřit na několik málo věcí a ty probrat hlouběji. Filipe, já jsem se rozhodl zaměřit se zejména na tyto pokuty kartelům, protože si myslím, že to je věc, která eh, velmi úzce souvisí s tématem hospodářské soutěže, ale nebráním se tomu, abychom se někdy věnovali i dalším oblastem, ale potom je dobře, abychom se brali dvě nebo tři a ne, je, aby jich bylo příliš co říkal kolega Sanchez Presedo, to je naprosto zpráva, to podporuji, podporuji protože musíme eh, mít pokuty, které budou mít odstrašující účinek, to je nespochybnitelné, ale eh, je to právě vaše frakce, která vždycky eh, upozorňuje na to, že poškození na konci nejsou dostatečně očkodněny. A z toho důvodu bych byl rád, kdybychom se tím zabývali tímto návrhem, tím, jestli to mimosoudní vyrovnání, poté co dojde k projednání před soudem a potom komise zahájí své řízení, ale ještě předtím, než je rozhodnuto o pokutě, protože si myslím, že by to bylo méně byrokratické a účinnější pro spotřebitele nebo pro ty, kteří jsou poškozeni kartelovými dohodami. K tématu nový legislativní rámec, co musím říkat, protože e, se k tomu již vyjádřila kolegyně Envelt. Co týče spolupráce s komisí, to všechno vítám, ale otázka je, Eh, co můžeme dělat eh, na základě eh, smluv. A k pravidlům státní pomoci, pane Kolo Lamberci, myslím, že k parlamentku už tomu požadoval studii a myslím, že ta studie nepřinesla tolik výsledků, kolik jsme si o to slibovali, takže možná bychom se ještě měli podívat například na to, jak v bankovním sektoru lépe používat Eh, státní pomoc, to by určitě komisi také prospělo. Doufám, že tím jsem řekl všechno a eh, doufám, že za čtyři týdny o tom budeme eh, hlasovat a do té doby určitě ještě domluvíme nějaké kompromisy, pokud to bude potřeba. Děkuji vám. Tady je napsáno, že hlasovat se bude 22. listopadu s tím, že by se to potom mělo dostat na druhou prosincovou plenárku. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu, bod číslo 4, což je hlasování. A já vám všem dám pár okamžiků jste se našli hlasovací kartu a připojili se. E Reforma pravidel státní podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu. Máte všichni své hlasovací seznamy?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 Okay, this is test vote. Uh, zkouška hlasování. Prosím, zmáčkněte příslušný knoflík. Are you short of a card as well? Yes, Sophie, fine. Oui, au sujet du... Ještě k tématu hlasování v budoucnosti k zprávě Petra Simona. Chtěl bych vám říci, že to není uvedeno v pokynech k hlasování nebo k hlasovacím seznamu, ale skupina EPP podporuje každý kompromis. Ashley, you wait. Ashley, já se omlouvám, já jsem také zapomněl hlasovací kartu, takže vždycky zvednu ruku, pokud to bude nějaký těsný výsledek, aby to bylo jasné. Takže v tomto okamžiku tady Antolina a Ashley bez hlasovací karet. Ještě někdo zapomněl hlasovací kartu? Jürgen? Jürgen also hasn't got his... Ani Jürgen nemá hlasovací kartu. Takže ověřit, když, to, když výsledek bude příliš těsný. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people who are... Máme tady 31 přihlášených, ne všichni ale hlasovali. Anyway, we'll start. Tak začneme uvidíme, jak to bude vypadat. Odstavec 1, pozměňovací 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ale ověříme to. Takže můžete hlasovat. Alde má jednoho navíc, takže já hlasovat nebudu. Trošku mi to usnadní život. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 19 pro, 10 proti, takže eh, ty tři bez karet to stejně neovlivní, takže je to přijato. 23 na dvě části. První část kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis A. Oddělené hlasování na pět částí. První část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Drželi se přijato. Třetí část pro, proti, drželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pátá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže všechno bylo přijato a teď jsme u pozměnici návrhu číslo 60, kde pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se. Podle mě přijato. Kompromis B bude pro, proti, zdrželi se. Přijato. 26, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 8, pardon, 28, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 6, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis C, zase na pět částí. První část pro, proti, že se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pátá část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis D, pokud tady je. Takže kompromis D. Už jsem to našla. Kdo pro? Proti? Takže se. Přijato. Teď číslo 34, kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme číslo 34, protože nemoc lidí zvedlo ruku. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. 39, kde pro? Proti. Drželi se také ověříme, protože nám eh, nezvedají ruce. Hlasovali všichni. Přijato. Číslo 40, kde je pro? Na obrazovce se neukazují eh, výsledky. Bylo to 20 pro, 11 proti to předchozí hlasování. Eh, nevědomil jsem si, že to tady nemáte na obrazovkách. Tak, teď 40, jde pro, proti, drželi se. Přijato 41, jde pro, proti, drželi se. Musíme to ověřit. Ještě jednou 41, prosím. Hlasovali všichni. 20 pro, 12 proti, takže přijato. 42 pro, proti, elektronicky ověříme. Nikdo nesvedá ruce, to se těžko počítá. Hlasovali všichni, hlasování končí. 20 pro, 11 proti, takže Přijato evidentně, když někdo nezvedá ruce, tak jich 20 je pro. Kompromis E, je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 48, je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 49, je pro? Ne, nejprve první část, je pro? Proti, zdrželi se. Nevím, ověříme. Hlasovali všichni. 17 pro, 15 proti. Ti, co nemají karty. Takže 16 Ashley, ale to se zase od, odpočítá. Teď nic nemačkejte, je, máme 17 pro a 15 proti. Navíc, kdo byl pro? Bez karty, kdo byl pro? Antolin a Peter? Vy jste proti. Takže tři další proti. Jirgen? Proti, dobře, takže zamítnuto. 19 hlasy, 19 hlasy proti. To byla první část, teď druhá část Může to být samostatné bez té první části, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 50, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 6, kde pro, první část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis G, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis H na dvě části. První část, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 68, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, ověříme 71 ještě jednou. Hlasování končí. 16 pro a 17 proti. Takže to eh, je zamítnuto číslo 9 od Imka, jde pro, jde proti, zdrželi se. Přijato ITRE 7, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis I, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato číslo 82 na dvě části. První část nejprve, kde pro, proti, drželi se. Přijato, druhá část pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Kompromis je, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď původní text, eh, odstavec 17, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Poznací návrh 113, na pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale a, eh, a radši to ověříme. Ještě jednou číslo 113. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to nerozhodně 17 pro a proti. Teď ještě připočítáme ty bez eh, karet. Zamítnuto. 114, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 115. Je k tomu ústní pozměňovací návrh? My jsme vám to předložili už předem. U 115 je tady žádost to doplnit o ústní pozměňovací návrh s následujícími slovy. Dotace ve vyrovnávacích platbách a ne dotovaných podnicích a ne očkodněních podniky a tyto platby vyrovnat. To pochází to od EPP a zpravodaje. Už jsme to domluvili. Hovoříme o vyrovnávacích platbách a ne o dotacích. A když se tyto slova zamění, tak všichni s tím budou moci souhlasit. So, are there any... Namítá někdo něco proti tomuto návrhu? Dobře, takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Mám to ještě jednou přečíst, no máte to všichni před sebou? Všichni to máte. Ústní pozněvací návrh. Takže kdo je pro? proti, drželi se přijato. A to teď bude místo pozdělací návrh číslo 115. Chcete hlasovat o 115 ještě? Jinak nechápu, o co vám jde. Yes. Hlasovali jsme o ústně pozměňovacím návrhu místo původního pozměňovacího návrhu 115, protože nikdo nenamítal. Ale předtím bylo řečeno, že to je na místo toho. A proto jsme řekli, že jsme chtěli hlasovat o pozměněném návrhu, tak jak to říkal kolega Simon. A to jsme také udělali, ale v tom překladu to nebylo řečeno. Oh, I see. Right. What we voted on was... Takže hlasovali jsme o ústním pozměňovacím návrhu, který přečetl pan Simon. Místo... Takže to je teď ta pozměněná verze ústního pozměňovacího čísla, pardon, pozměňovacího číslo 115 a to teď prošlo. Kompromis K na dvě části, na, pardon, čtyři části, kde pro, proti. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pak je tady pátá část pro, proti. Můžeme o tom hlasovat elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Přijato. 26 k 9. Šestá část, kde pro, proti, držej se, přijato a sedmá část, kde pro, proti, drželi se, přijato a musím vám říci, že se mi to moc nelíbí, eh, všechno to rozdělení na tolik částí v kompromisech a v budoucnosti se to doufám nebude opakovat. Takže to berte na vědomí. Teď jsme se dostali k pozměňovací nám číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo, teď eh, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Číslo 6, kde pro, proti, zdrželi se podle mě přijato. Takže to ověříme, pokud chcete. Takže ještě jednou hlasujeme o číslu 6. Hlasovali všichni. Hlasování končí 21 k 15, takže přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 8, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 11, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 12, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Původní text pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo jedna, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. A původní text 13 až 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A teď elektronicky budeme hlasovat o e, takto pozměněném textu. Hlasovali všichni, hlasování končí. 27 pro, 8 proti a jeden se zdržel. So congratulations to the rapporteur. Ehm, gratuluji zpravodaji. Ještě nějaká, eh, pan Andreas? Angekündigt, dass sie keine... Stručně, uh, vy jste říkala, že už nebudete připouštět žádné oddělené hlasování ke kompromisním návrhům a chcete to hned realizovat, protože eh, tady o to hm, se přihlásila vaše frakce a podle mého názoru bychom s tím mohli rovnou začít. Um, to vysvětlím. Já jsem říkala, že v budoucnu Příště, příště, až budeme hlasovat, tak tam už nechci tolik dílčích hlasování o kompromisním textu. Takže to je takové základní ustanovení toho pravidla. Pokud eh, by to předsedkyně věděla předem, tak by to zakázala. Nicméně teď jsme uprostřed jednání, takže nebudeme nic měnit uprostřed schůze. Okay. Um, I'm going to do this generic. Dobře, takže nyní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 O, D, o Dčku už jsme hlasovali, to bylo to dílčí hlasování, mělo dvě části. Tak o Dčku jsme hlasovali, první část byla schválena, druhá část byla zamítnuta a nyní máme kompromis E jako Emil. Někdo se hlásil o slovo? Myslím si, že někteří jsou možná trochu zmatení. Antolin? Ano, v té druhé části toho kompromisu D hmm, Řečník hovoří mimo mikrofon. V tom kompromisu D, v té druhé části, já jsem vlastně hlasoval o Ečku. Takže teď mluvím o Dčku, D jako Daniel. Tak já chci, abychom hlasovali ještě jednou o té druhé části Dčka. Myslím si, že bychom ještě měli znovu potvrdit to hlasování, protože ta část je důležitá. Předsedkyně, dobře, ověříme to. Takže hlasujeme o druhé části kompromisu D jako Daniel. Druhá část kompromisu D. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 8 proti. Takže ano, je to schváleno. Dobře nyní kompromis E jako Emil. E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Teď číslo 17. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Já to ještě ově- ověříme číslo 17. Hm. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 15 proti. Kompromis F jako František. Má tři části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo se zdržel, schváleno. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme k číslu 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě to ověříme. Ověříme to. Končím hlasování. 16 pro, 18 proti. Jeden se zdržel. Nikdo, někoho už nepřičítáme ani neodečítáme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 Hlasovali všichni? Ještě dva? Poslední šance. Končím hlasování. 18 pro, 16 proti. Jeden se zdržel. Takže přijato. A kompromis I, kde pro? Proti, drželi se, přijato. A nakonec závěrečné hlasování bude elektronické. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji a gratuluji zpravodaji. No a protože jsme, jak jsem už říkala před, chvíl, před chvílí, tak bod číslo 6 se odkládá, výroční zpráva o daních. Čili teď vyhlašuji přestávku do půl páté a v půl páté zahájíme veřejné slyšení o krizovém řízení v Evropské unii. Takže máme zhruba půl hodinku přestávku. Okay, welcome, welcome back everybody. I was giving it... Takže vítám tady všechny na další části dnešního zasedání. Chtěla jsem vám ještě dát několik minut, aby jste se všichni mohli znovu dostavit. Nyní nás tedy čeká veřejné slyšení, které se týká krizového řízení a ekonomické zprávy. Máme tedy dva panely. V první části nás navštíví André Sapir a Ricardo Cabral. Každý bude hovořit asi 10 minut na téma krizové řízení. Následovat bude také um, část pro otázky a odpovědi. A poté nás čeká druhý panel, který se týká ekonomické zprávy. Vys- vystoupí Jürgen Stark a Jerome Krill, kteří mm, laskavě tedy si poslechnou i tu první část. Řekli, že je to pro ně velice zajímavé a možná budou mít i nějaké zajímavé komentáře. Chtěla bych se omluvit za nižší účast, ale asi dobře víte, že probíhají různé paralelní schůze, což nám trošku stěžuje život. Myslím si, že ale těmto věcem se klade velká pozornost, těmto tématům. Ještě si povšimněte hodinové, hodinového odměření vašich projevů. Takže na, nejprve asi, asi dám slovo Andrejovi. Very much, uh, Mrs. Chair. Thanks for the uh, invitation. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych velice poděkovat za možnost vystoupit zde na tomto um, na tomto zasedání. Dostali jsme zde tři otázky. První se týkala, zda zde není riziko dvojité recese eh, a evropského semestru. Druhá otázka se týkala situace v Řecku, Portugalsku a Irsku. A třetí otázka se týkala eh, rámce ESM. Pokusím se stručně reagovat na všechny tyto tři body a zejména se soustředím na ten druhý bod. Co se týče toho prvního bodu, tak nemohu si pomoci a musím tedy něco přečíst z programu z roku 2003, který se týkal zelenější Evropy. Přečtu vám jeden odstavec, který se týkal evropského semestru. Hovoří se zde o tom, že zde má být koordinace rozpočtů. Komise by mohla připravit eh, určitou koordinaci při přípravě rozpočtu a také by mohla připravit pokyny pro národní fiskální politiku, přičemž musí brát v úvahu podmínky národní i evropské. Jakmile budou připraveny národní programy jednotlivých členských států, mohou být eh, vypracovány v takový agregátní evropský program, který také posoudí všechny fiskální politiky a ujistí, zjistí se vlastně, kde by bylo dobré některé ty národní politiky upravit. Tento proces by bylo také možné e, vlastně zjednodušit tím, že by ten 12-měsíční kalendář se rozdělil na evropské semestry a na národní semestry. Myslím si, že zde tady už máme ten evropský semestr a mohu říci, že evropský semestr je zcela jistě krokem vpřed. Ale zároveň mohu říci, a tím už se dostávám i do té druhé části dnešní diskuse, že zatím ještě vůbec nejsme tam, kde jsme měli být s tím evropským programem stability. Ještě vůbec nejsme v bodu, kde jsme schopni sednout se k jednomu stolu s těmi jednotlivými národními programy a podívat se na ně společně. členské státy se spíše upínají těm svým vlastním národním rozpočtům. Myslím si, že zatím je zde taková koncepce určitého politického mixu a spíše to jde ze zdola nahoru, než ze zhora dolů. Takže ale ta koncepce toho politického mixu se snad jednou objeví a poté snad budeme také schopni ten problém vyřešit. Myslím si, že zatím ale určitě v takové fázi nejsme. Názor, že evropský semestr může hrát roli v tom, aby nedošlo k dvojité recesi, že to vlastně zatím ještě e, není pravděpodobné. Nyní, co se týče situace v jednotlivých zemích. Myslím si, že jako v jiných případech mohu upozornit členy tohoto výboru na určité rozdělení, na určitý rozdíl mezi Řeckem a na jedné straně a na druhé straně mezi Irskem a Portugalskem. Když se dívám na Řecko, tak z důvodu, které brzy vysvětlím, mohu říci, že již od začátku bylo očividné, že to bude maraton, bude to trvat hodně dlouho, než se podaří jak z té evropské úrovně, ale tak zejména z té řecké eh, úrovně prosadit takové reformy, které by vyvedly Řecko z krize a které by pomohly reformovat Řecko. Myslím si, že to mohl být maraton, nicméně je určitý rozpor, protože ten postup začal vlastně už s určitými problémy. Máme tam takové krátké etapy a my vlastně klademe určité, nebo vlastně vždycky, vždycky čekáme, kdy Řecko jakoby jaksi doběhne ke konci té jedné etapy. Když někdo běží maraton, tak nás nezajímá, jak vlastně postupujete postupně během toho běhu. Nicméně zde stanovujeme určité postupné cíle, určité etapy a chceme, aby vlastně také zároveň nás zajímá, jak ta země plní všechny ty cíle postupně a jak eh, Řecko je schopné se vrátit a jaká vlastně bude situace v Řecku na 2012. Myslím si, že za to také platíme určitou cenu. Dovolte mi upozornit na některé prvky, podle kterých si myslím, že v Řecku to bude spíše maraton. A já vůbec, já obecně doufám, že Řecko bude schopné provést reformu, ale Řecko má mnoho problémů. Hovořili jsme o nekvalitní zprávě. Eh, dovolím, eh, řeknu vám nějaká čísla ze Světové banky. Světová banka má Doing Business indikátor, kde také posuzuje administrativní situaci, situaci zprávy země v jednotlivých zemích. Řecko je tam na nejnižším stupínku. Ukazatel je 56. To znamená, Albánie a Bělorusko jsou na stejném místě žebříčku. To znamená, Světová banka podle svého ukazatele Doing Business klade Řecko na stejný uh, žebříček. Portugalsko je na 70. místě Pokud se podíváme ještě na další ukazatele, třeba ekonomická struktura, dovolte mi příklad. Pokud se podíváme na podíl zaměstnanosti, eh, ve firmách s méně než deseti pracovníky. Podívejme se třeba na Německo. V Německu v 19%, v Německu je totiž hodně malých a středních podniků, ale v Německu pouze 19 všech firm má méně než 10 pracovníků. V eurozóně je vlastně takovým přesným opakem Řecko, protože 58 lidí je zaměstnaných v těch mikrofirmách, firmách s méně než 10, eh, méně než 10 pracovníky. Takže to, se, eh, to je vlastně zajímavý prvek. Jak je tomu v Portugalsku? Tam je to 41 takže i rozdíl mezi Řeckem a portugalským je velký. No a pak je také další ukazatel, který se týká vnější otevřenosti. Tam se týká, to se týká podílu vývozu zboží a služeb k HDP. Máme určité Belgie, Nizozemí, Česká republika, Irsko. To jsou země s tím malým poměrem. Tam je ten poměr vývozu k, eh, k HDP asi 80%, to jsou tedy velké, um, tam je vlastně velký vývoz. A pak třeba Řecko. Řecko vlastně není tou malou otevřenou ekonomikou. Řecko je malou uzavřenou ekonomikou, protože ten poměr vývozu služeb a HDP, eh, vývozu služeb a zboží je pouze 23%. To znamená, že všechna ta čísla, která jsem teď udal, volají po akutní, po urgentní ekonomické transformaci, která nelze, kterou nelze provést během tří let, tak jak se to plánovalo. To prostě není vůbec rozumné, to není možné. Já říkám, že Řecko je schopné provést reformy za, za pomoci EU, za pomoci Mezinárodního měnového fondu, Nicméně to bude trvat určitou dobu. Takže když porovnáváme pokrok v určitých programech, tak Řecko je v jiné kategorii než Irsko a Portugalsko. To je naprosto jiná kategorie. A bude to vyžadovat určitou dobu. Takže každý, kdo hledá nějaké rychlé řešení, tak bude asi nepříjemně překvapen. A bohužel to nepříjemné překvapení je něco, co vlastně zažíváme každý den, když vidíme, jak Řecko stále zaostává vzadu. A je to kvůli tomu, že ta původní očekávání prostě nebyla rozumná. Dále jste také jste se psa, ptali na evropský eh, mechanismus. Můžeme hovořit ještě o můžeme se ptát, zda Řecko od začátku bylo nesolventní zemí, zda vůbec bylo rozumné zavádět ty programy, které jsme navrhovali. O tom ale nechci hovořit, i když si myslím, že to je určitě otázka, kterou bychom si měli klást. Chci však ještě jednou říci, že ten případ Řecka je naprosto odlišný od eh, těch druhých zemí, od Irska a Portugalska. A je to zcela jistě rozdílné od situace v Itálii a Španělsku. Myslím si proto, že když se díváme na úlohu evropského mechanismu do budoucna, tak si myslím, že tam musíme rozlišovat. Já sám, a k tomu se ještě vrátím i v té druhé části, jsem toho názoru, že zcela jistě má zásadní úlohu Evropská centrální banka a to společně s fiskálními institucemi. Zcela jistě má Evropská centrální banka velkou úlohu a její úloha byla důležitá už od roku 1991. Nemůžeme však porovnávat to, jakou úlohu hrála ECB v běžných dobách s tím, jakou má hrát v dobách krize. Je pravda, že ten systém nebyl nejenom systém pro ECB, ale prostě všechny ty systémy nebyly navrženy pro období krize. A o tom určitě budeme hovořit i v druhé části dnešního zasedání, až budeme hovořit o ekonomické zprávě. Musíme mít instituce, které budou funkční i v dobách krize. Je jasné, že ECB vystupovala a chovala se poměrně odvážně, ale podle mého názoru to bylo eh, nevyhnutelné a v období krize je nevyhnutelné to, aby ECB takto postupovala společně s fiskálními politikami a společně s vládami jednotlivých zemí. Protože pokud jsou to problémy, které se e, netýkají likvidity, když já si myslím, že většina těch problémů jsou právě problémy s likviditou, také víme, že ta hranice mezi likviditou a solventností je velice obtížně stanovitelná. A právě v tom má ECB hlavní úlohu. Ale co se týče likvidity, tak to vlastně se týká, to mají řešit členské země, ministerstva financí. Takže eh, fiskální instituce mají velkou úlohu, tam patří tedy i ECB a Mezinárodní měnový fond. Myslím si, že další diskuse a možná i další smlouva jim dá možná trochu jiný tvar, pokud tam nebudou problémy s dosažením jednomyslnosti, tak jak máme nyní. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní pan Ricardo Cabral. Já jsem nikoho z vás nepředstavovala, protože každý dostal váš životopis. Takže Ricardo, prosím. Distinguished members, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, eh, jsem velice rád, že mohu vystoupit eh, zde ve vašem výboru a mohu promluvit se na tom veřejném slyšení. Chtěl bych se podívat, chtěl bych vám nabídnout svou vlastní pohled na povahu této krize a chtěl bych také ohodnotit reakci EU a Mezinárodního měnového fondu a diskutovat o možných alternativách. Chtěl bych připomenout, že Evropská unie jako světová největší ekonomika v současnosti představuje velkou nestabilitu pro samou, pro, sama pro sebe i pro světovou ekonomiku ty programy, které byly nyní navrženy, jsou podle mého názoru nekonzistentní a nebezpečné. Krizová, eh, dluhová krize Evropy je vlastně krizí platebních bilancí a vnějšího dluhu. Zatímco Evropská unie jako samotná nemá tak velké externí nerovnováhy, tak jednotlivé členské země mají takové nerovnováhy, které jsou vlastně bezprecedentní v a graf 1, 2 a 3 ukazují, že asi 12 členských zemí mohou mít nadměrné závazky vůči zahraničí. Mnoho odborníků by tvrdilo, že země může si dovolit eh, udržovat si vnější dluh až, až asi 40 svého HDP. Nicméně několik, evropské, několik členských zemí Evropských unii už má takový dluh, který je více než eh, dvojnásobný a je to mnohem vyšší než v historii. Jejich eh, vnější dluh je v podstatě neudržitelný. V minulosti, nebo podle minulosti se ukazuje, že tento jejich dluh bude nutné restrukturalizovat nedávných letech zavedla Evropská unie Mezinárodní měnový fond eh, program v šesti členských zemích. Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko, Irsko a Portugalsko, které měly všechny vysoký vnější dluh a s výjimkou Irska také vysoký obchodní deficit. Maďarsko, Řecko, Irsko a Portugalsko měly také vysoké deficity příjmové. Eh, to ehm, vlastně plynulo zejména z vysokých úroků a dividend eh, z důvodu nesplacených závazků vůči zahraničí. Nyní tedy eh, soukromý a veřejný dluh je zhruba rovný sumě obchodního a, nebo obchodní a příjmové, ehm, def, při, obchodnímu a příjmovému deficitu. Eh, Evropská unie a Mezinárodní měnový fond se soustředí na taková pravidla, která sníží rozpočtové deficity jsou a aby ty země byly v souladu s paktem o stabilitě a růstu. Podle mého názoru to je ale, že to je špatně namířené a je to kontraproduktivní. Pokud eh, chci, říci, pokud chci vysvětlit proč, tak můžu říci, že tento vzorec je vlastně vzorec účetní. Je to jako v makroekonomice pravidlo 1 plus 3 rovná se 2 plus 2. Programy EU a MMF necílí dostatečně na to, jak snížit deficit obchodu a příjmu. Musí to být eh, v udržitelným způsobem, ale v tomto kontextu je dost nepravděpodobné, že by došlo ke snížení rozpočtových deficitů. Například e, obchodní deficit Portugalska v roce 2010 byl 6,5 HDP a deficit e, na straně příjmu byl 4,6 HDP. Kvůli těmto dvěma velkým deficitům byl vlastně celkový deficit zhruba 8,5 e, Program EU a MMF se měl zacílit na snížení obchodního deficitu, protože potom by to mělo pouze marginální dopad na hospodářskou činnost Portugalska. A navíc by ten, ten program se také měl spíše zabývat snižováním příjmového deficitu prostřednictvím realistické restrukturalizace dluhu. Ale namísto toho vlastně ten program dopadl na celou poptávku. Je to jako kdybyste použili parní válec na rozlousknutí malého oříšku. Protože ten program bude úspěšný pouze náhodou, a to maximálně zhruba na 6,5 HDP. Navíc eh, tento program EU MMF ne- neklade dostatečnou pozornost eh, deficitu na straně příjmu, protože ty průměrné úrokové sazby těchto zemí spíše narůst, narůstou, než že by poklesly a to opět vytvoří tlak na rozpočet. V praxi je to tak, že tyto programy zřejmě nebudou mít takový výsledek, který by dosáhl výrazné snížení rozpočtového deficitu. Naopak spíše zde bude změna v jejich složení. Eh, ten, tento program v podstatě zničí soukromý sektor a aktivitu soukromého sektoru, což eh, způsobí velké těžkosti obyvatelům těchto zemí. Programy Měnového fondu Evropské unie neumožňují žádnou eh, adaptaci prostřednictvím bilance, příjmové bilance. A proto bezpečnostní pojistky, které by mohly v jiném případě snížit eh, veřejné zadlužení eh, prostřednictvím eh, změny obchodní bilance. Nicméně ne všechny státy mohou mít přebytek obchodu a současné pokusy tedy vedou k dalšímu prohloubení recese v Evropské unii. Dámy a pánové, Evropská unie se dnes potýká situací, kdy méně je vlastně více. Provádění menších a zaměřenějších adaptačních programů by eh, poskytlo mnohem lepší výsledky než drastické kroky. Jde o tom, jak eh, stabilizovat externí zadluženost eh, okrajových zemí eurozóny tím, že se sníží jejich požadavky na dluhy, na zadlužení. A já si myslím, že bychom měli minimalizovat dopad těchto programů na domácí eh, hospodářskou aktivitu. V portugalském případě ta externí adaptace, která se teď provádí na stabilizace, představuje asi 8 portugalského HDP. Kombinovaná redukce jednak balance přejmu a také v oblasti obchodu by eh, nesnížila nějak eh, požadavek na zadlužení a v takovém případě by Portugalsko mohlo pomalu eh, redukovat svoje vnější zadlužení pouze prostřednictvím nominálního hospodářského růstu. Asi polovina adaptace by měla být provedena zlepšením obchodního deficitu, včetně eh, fiskální devalvace a nebo prostřednictvím příjmového hm, Eh, deficitu příjmové bilance a to prostřednictvím dluhové restrukturalizace. A tím by to vedlo ke změně daňové struktury daného zájmu. Tento návrh by vedl k mnohem eh, lepšímu rozdělení zatížení a šlo by o to, že vzhledem k tomu, že daňové zatížení a sociální zabezpečení představují asi 40 HDP v eurozóně, tak představují největší výdajový faktor. Na straně poptávky by šlo o to, jak restrukturalizovat daně, aby se zvýšila cena dovozu a snížila cena domácích výrobků. Na straně poptávky by potom cílem bylo snížit daňové zatížení pro firmy, které obchodují nebo které jsou v sektoru služeb. Úkolem takovéto dluhové restrukturalizace by bylo snížit eh, bilanci příjmu, aby byla udržitelnější. Nicméně toto úsilí mělo být dostatečně velké, aby se tyto státy mohly vrátit na mezinárodní úvěrové trhy, přestože by museli vrátit vyšší úrokové sazby. A stejně tak by bylo potřeba přijmout eh, změny v bankovnictví. Na závěr mi, dámy a pánové, dovolte, abych zdůraznil potřebu změnit směřování současné politiky protože ta je v současnosti milná a nebezpečná. Adaptační program MMFEU nedosáhne udržitelného snížení rozpočtového deficitu a v důsledku povede k destrukci aktivity soukromého hospodářského sektoru. A to povede ke zbytečnému eh, přetvrzení eh, životních podmínek. Snížení rozpočtu může být provedeno pouze prostřednictvím zlepšení příjmové a obchodní bilance. A proto by reakce Evropské unie měla se zaměřit na zlepšení těchto dvou bilancí. potřeba se zaměřit na interní poptávku, spíše než eh, usilovat o radikální změny celé eh, veřejné a soukromé hospodářské struktury. Vlastně tak by bylo dobře řešit eh, vnější zadlužení přímo spíše než tedy prostřednictvím dluhové restrukturalizace. Myslím, že tento přístup by byl mnohem úspěšnější. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě rád povím vaše otázky. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k diskusi, kdy můžete klást otázky. A pokud nevyužijeme čas na otázky teď, tak ho můžeme využít eh, později. Děkuji oběma řečníkům a chtěl bych vás přivítat na našem výboru. Já jsem o panu Sapirovi již slyšel mnohé. Slyšel jsem o různých eh, profilech zemí, které se teď nacházejí v té nejtěžší situaci. A pokud správně rozumím tomu, co říkal pan Cabral, tak, který prosazuje trochu odlišné směřování těch adaptačních programů, tak to jsou všechno věci, které se eh, spíše týkají první části naší strukturované debaty. Dům hoří, to ano, a pokud to vidím dobře, tak se zvětšují rozdíly mezi zeměmi, někdy velmi dramaticky. Můžeme vycházet také z toho, že ty eh, prémie se budou dále zvyšovat, také u Itálie a Španělska. A to jsou země, které v roce 2012 například budou muset upsat ještě více dluhopisů. Ale já se chci zeptat, co uděláme akutně s tou dnešní situací tak abychom zabránili rozpadu eurozóny. Jaké by mě, jak by měla jednat Evropská centrální banka? Pan Sapir byl pro proaktivní roli ECB. Já si myslím, že například Bank of England Británii jde mnohem dále v obraně své měny, jak by měl postat ECB. FSF na druhou stranu, tak jak je dnes, tak jak vypadá dnes, nebude dostatečný v případě dalšího prohloubení krize a co je potřeba změnit u FSF, e tak abychom mu poskytli dostatek munice, aby mohl sehrát tu roli, kterou hrát má a jak eh, rozdělit úkoly obou institucí. To si myslím, že je nejpalčivější otázka v tomto okamžiku. Bych byl rád, kdybyste k tomu mohli říci něco více. André? Nevadí, je jedno v jakém pořadí to zodpovíte. Tedy dovolte mi, abych zareagoval na to, co jste právě říkal o roli FSF. Já jsem to vždy považoval trochu za rozpor, když slýchám od našich eh, premiérů a prezidentů, že udělají všechno pro to, aby vyřešili krizi. A v podstatě ve stejném okamžiku také říká, že FSF, který má 440 miliard, tak já, když sečtu všechno, co to bude vyžadovat, tak na to 440 miliard stačit nebude. A myslím, že všichni, kteří posuzují situaci eurozóny, to vidí tento rozpor, že ty dvě části té věty nejsou slučitelné, protože pokud mluvíme o tom, že uděláme všechno, pro to, co bude nezbytné, abychom zabránili rozpadu eurozóny, tak je potřeba, aby to bylo skutečně všechno. A ne, abychom to omezili nějakým stropem. Pokud současně omezujeme eh, tuto kapacitu, jednak je to 400-400 miliard, a nebo tím, že to omezíme požadavkem na jednohlasnost, tak to nevede ke zdárnému konci. Takže Přesto, že se vážím práce nebo založení FSF, byl to důležitý krok správným směrem, ale s tím, jak se krize prohlubovala, tak bylo evidentní, že je to nedostatečné. A proto jsem také říkal, že když člověk čelí takové krizi, takového rozsahu a takové povahy, kdy je potřeba zajistit důvěryhodnost takovému výroku, že uděláme všechno, co je v našich silách, tak je potřeba to udělat jinak a to by měla zajistit ECB. Pokud se ale nemyslíte, že to je krize platební neschopnosti. A já jsem eh, ve svém vystoupení rozlišoval mezi Řeckem a jinými zeměmi. Děkuji. Ptal jste se, jak bychom teď měli postupovat. A já si myslím, že prvním krokem by mělo být zastavení těch současných programů, protože ty škodí ekonomice a vlastně ekonomiku vracejí zpátky spíše, než by posunovali dopředu. A já bych doporučoval změnu daňové struktury. Protože tady by šlo vlastně napodobit efekt devalvace měny. A co se týče roli, role ECB a FSF, v případě FSF ty byl vytvořen, aby vyřešil naléhavou krizi. Ta, ty jeho cíle, ta jeho struktura eh, nejsou dostatečně jasné. A podle mě teď potřebujeme podobný systém, jako mají eh, v Spojených státech, abychom řešili tyto krize. Děkuji, Edward. Já mám otázku na profesora Sapira, který říkal, že role ECB v případě krize by neměla být stejná jako eh, v běžných dobách. Týká se to všech centrálních bank, tedy i americké centrální banky a musí to být různé eh, neortodoxní eh, metody, jako je quantitative easing, a nebo se to týká pouze ECB, protože eurozóna, na rozdíl od ostatních měnových zón, eh, nemá stejná, stejné parametry. Je to tedy proto, že ECB musí jít o něco dál, než to dělá americká centrální banka. To byl obecný výrok, nebylo to, nebyl to výrok, který by se konkrétně zaměřoval na jednu z těchto institucí. Přestože já plně chápu a já vím, že o tom budete diskutovat v druhé části toho slyšení, Přestože já plně chápu omezení, politická omezení, se kterými ECB se musí vyrovnat. Mně je jasné, jak ECB vznikla, jak vznikla eurozóna a jaká je vlastně podstata té politické dohody a zodpovědnost všech aktérů v eurozóně, ať jsou to vlády nebo centrální banky kde se každý musí odpracovat svůj úkol. A já si myslím, že ta dohada byla do určité míry porušena kroky jednotlivých zemí. Ale abych řekl pravdu, jako někdo, kdo se už dlouho zabývá eurozónou, ještě předtím, než eurozóna vlastně vznikla, a jako někdo, kdo se účastnil těch diskusí o tom, jakou konstrukci by tam měla, měla mít, tak je potřeba přiznat, že některé věci nás eh, třeba vůbec nenapadly. A jedna z těch věcí byla třeba představa, že a je to velmi specifické pro eurozónu, a šlo o to, že členské země by se mohly dostat do problému vzhledem ke svému zadlužení. A to nikoho nenapadlo. My jsme si dostatečně neuvědomovali, že přestože se tyto země připojovaly k projektu společné měny, což jim dává spoustu výhod, tak to také vytváří určité závazky. A jeden z těch eh, závazků se vztahuje na situaci, kdy eh, eh, trhy ztratí důvěru v dluhopisy, které ty jednotlivé země vydávají. My jsme tam zavedli například postup pro nadměrný schodek a, a další e, různé pojistky. Nicméně nikoho nenapadlo, že by mohl eh, vzniknout problém s platební neschopností a s bankrotem. A neřešili jsme tedy ty krizové situace. Ten systém byl nastaven tak, aby mohl reagovat na běžně panující podmínky. A ty problémy, které se tady vyskytly v posledním roce a půl, eh, musí eh, teď vést k řešení, které to pokryje. A to, co říkal můj kolega Cabral o té finanční stránce, to jsou všechno důležité věci. A o tom samozřejmě nevíte nic v Maastrichtské smlouvě, která řeší tyto finanční eh, otázky. Tady se hovoří o fiskální udržitelnosti a určitě, že je námitkou správnou, že jsme proto neudělali dost. Ale tady jde o finanční udržitelnost také soukromého zadlužení. O tom se tehdy vůbec nepřemýšlelo a také proto, že ta maslická smlouva byla přijata před 20 lety a tehdy o tom nikdo nemluvil. Velmi těžko si člověk představí, eh, eh, jak radikálně se svět může proměnit za 20 let, kdy bude panovat naprostá svoboda Eh, tedy volný pohyb kapitálu a, a, a tak dále. A že se státy eh, ocitnou ve slepé uličce nebo bludném kruhu zadlužení, kdy jednak budou muset eh, rekapitalizovat banky a potom nebudou sami schopny dostat svým závazkům. A proto musíme revidovat tento rámec, musíme ho aktualizovat, ale mezi tím musíme flexibilně uplatňovat současný rámec. Protože kdybychom nedělali nic jiného, tak eh, ta alternativa bude horší. Wolf Klintz. Nasaďte si sluchátka. Já mám komentář a dvě otázky. Šéfové eh, vlád eh, čelí kritice, že postupují příliš pomalu a že v podstatě jenom reagují na kroky trhu. Nicméně je potřeba konstatovat, že tzv. experti se nezhodnou na ehm, tom, co je potřeba dělat. Když se podíváme na nositel Nobelovy ceny, pan Lindner říkal, že prakticky nikdo se nezhodne na tom, jak nejlépe zvládnout tu krizi, takže to není rozhodně jednoduché a šéfové vlád nejsou všechno eh, osvědčení eh, ekonomové, ale potřebují eh, rady. A co je tedy možné udělat, aby to všechno bylo stabilnější? Za druhé, to, co jste říkal vy, André, že by, na to, že by to nemělo být omezeno nějakým stropem, že když říkáme, že uděláme všechno, co našich sila, takže je potřeba vzít vítr z plachet trhu. Mali jsme zapomínat na to, že to všechno si vyžaduje demokratickou eh, legitimitu. Kdybychom upustili od jednohlasnosti, tak v podstatě budou daňoví poplatníci ručit za něco, na co neměli žádný vliv a ani jejich vlády na to neměly žádný vliv. To je jedna věc. A za druhé, kdyby došlo ke znásobení toho pákového efektu FSF, tak ty státy, které nemají až tak solidně finance, ale díky záruku by tak, díky zárukám by také mohly mít eh, statut AAA. A potom by to eh, mohlo vést tomu, že už žádný stát nebude mít eh, tento rating. A to je jedna věc. A teď mám otázku na profesora Cabrala. Já jsem vaši kritiku pochopil tak, že se staví proti rozpočtovým škrtům. Jsem schopen to pochopit. Vidíme, že v Řecku to de facto v tomto roce povede ke zhoršení situace v porovnání s posledním rokem. Nicméně to není jenom věc, kterou si myslela eurozona nebo EU jako taková, ale je to v podstatě přístup MMF. A proto se ptám, jak to, že dnes je to tak problematické po té, co již kolikrát v minulosti to docela fungovalo. A jak to bude všechno obtížné, vyplývá také z údajů, které tady mám o Commerzbank, které ukazují prognozu na příští rok a ta dospívá k tomu, že v Německu bude příštím roce růst 0,8%, ve Francii 0%, Eh, v Itálii minus 0,2, ve Španělsku minus 0,3. Takže čtyři největší státy eurozóny nebudou mít žádný nebo úplně minimální hospodářský růst. A v tomto kontextu vyvstává otázka, i kdybychom se drželi vašeho přístupu, pane Kabrale, jestli by to vůbec něco změnilo. Halo? Thank you. Um, on the... your mic still on. Sorry. Vypnete si mikrofon, pane Klinc. Dobře, pokud jde tedy o ta úsporná opatření, eh, není to tak, že bych byl eh, proti úsporným opatřením jako takovým. Je spíš, jde spíše o to, že to není logické, to, co se tady děje. Ehm, my tady máme určitou eh, rovnici nebo věci, které jsou důležité a to, co se tady děje v rámci tohoto balíčku EU eh, e a těch dalších, je, že se mění eh, ta první komponenta na levé straně rovnice, ale to je něco, co se nedá změnit, pokud nezměníte i tu pravou stranu. A tam samozřejmě jsou určité dluhy, které nemohou být sníženy, pokud tam nedojde k restrukturalizaci. A druhá část, eh, to je deficit obchodní bilance. Takže to, co chci říci, je, že pokud se pokusíte eh, tady tu levou stranu změnit, tak musíte potom uh, změnit všechno ostatní, protože to bude mít vliv na celé hospodářství. A jediný výsledek, který eh, chceme dosáhnout, je snížení dluhu, ale toho nedosáhneme, pokud to neuděláme něco s obchodním eh, deficitem. Současný eh, balíček je horší pro ty země, jako je Německo, které mají přebytku, které mají přebytek, protože tady je těch 12 zemí a ty budou muset změnit to zaměření z toho obchodního deficitu na přebytek. A Jestli to tak nebude, tak to bude prohlubovat recesi v Evropské unii, alespoň podle mého názoru. E, nevím, proč e, MMF a Evropská unie se pouští právě do takové politiky. A pokud jde o to, že prý není nikdy snadné reagovat na krizi, ano, to je samozřejmě pravda po každé. A e, tady je samozřejmě velice obtížné e, udělat e, určitou volbu a proto političtí vůdci tady používají svůj instinkt a někdy se zkrátka musí rozhodnout a potom je to někdy, to vede k dobrým koncům a někdy ne. Takže teď bychom se měli zaměřit na pokud možno správná rozhodnutí. A co je možné Eh, vylepšit. Řeknu to v vš- do třetice všeho nejlépe. A tady je potřeba eh, sledovat alternativy a snažit se zvážit, co je dobré, co je špatné. Já chápu, že tento výbor o to usiluje, ale měli bychom se snažit ještě více a to je vše, co mám k tomu co říci. Děkuji. Yes, let me, uh, Eh, já bych se zaměřil na vaši otázku, která se týkala politické legitimity, otázka pana Klince. A eh, já si myslím, že to přijde potom ještě v tom druhém kole diskuze, protože si myslím, že to nás eh, opravdu zaměřuje na budoucnost, na daňovou unii a co to vlastně znamená. Víte, eh, velmi často slýchám kritizovat to, jak Německo jednalo během krize. A chtěl bych říci, že nezdílím tuto kritiku, a to v žádném případě, ani trochu. Myslím si totiž, že Německo hrálo velice důležitou úlohu a právě pokud jde o tyto otázky, a abych navázal na to, co jsem říkal předtím, a ještě se zaměřil na eh, věci v minulosti, předtím, než bylo vytvořeno euro, tak si myslím, že v Německu ty otázky, o kterých se nyní diskutuje, to znamená jak, jaký je vztah mezi měnovou unii a e, unii daňových e, politik, tak toto je země, Německo je země, kde se to diskutovalo e, nejseriózněji. A v tom právě tkví to drama. Měnová unie byla vytvořena pouze s tím, že pouze jedna země se vdala své suverenity, a to bylo Německo. To je jediná země, která se skutečně vzdala své suverenity, protože Německo eh, se vzdalo se suverenity, pokud jde o eh, tedy svou měnu. Ostatní země to v podstatě neudělali. Spojené království udělalo jinou volbu. Já si myslím, že to um, bylo uh, smysluplné, protože si chtěli zachovat svou měnovou nezávislost a udělali to, ale ostatní země uh, ty uh, něco získali, získali něco díky euru získali částečně něco z té suverenity, kterou je předtím pro sebe mělo pouze Německo. Ale to drama, které tady máme v souvislosti s měnovou unii, je, že v Německu se o tom opravdu diskutovalo. Co to vlastně znamená? udělat tuto změnu, z, změně, co to znamená vzdát se německé marky a přijmout euro. Um, vlastně v té době byla německá marka stará uh, 50 let v té době a v ostatních zemích se tato diskuse takto nevedla. Nezamýšleli se nad tím, zkrátka věděli, že přejdou na euro a že získají nějaké výhody, ale já si myslím, že se mýlili že získají výhody zadarmo, že nebudou muset nic poskytnout. Měnová unie musí být určitou dohodou, kde každá země se něčeho vzdává a zároveň něco získává tak musí ta dohoda znít. A pokud se podíváme eh, na budoucnost, na to, co, jak doufám, eh, tady bude novou dohodou, ehm, bude to taková dohoda, která skoriguje ty problémy, ke kterým eh, tady došlo, pokud je o tu minulou dohodu. A já si myslím, že ta nová dohoda bude muset být předmětem takových diskuzí jakou, eh, jakou část své suverenity chtějí země poskytnout, nebo čeho se chtějí vzdát. Nebude to jednoduché, protože já si myslím, že v mnoha zemích tato diskuse ještě ani nezačala a budoucí měnová unie bude, bude se k ní muset přistupovat tak, jako v Německu. A bude to muset být takové, jako to bylo pro Německo v posledních 12 let a 12 letech. A myslím si, že čím ty diskuze začnou, tak tím eh, dříve eh, budeme, budeme mít IGC a musí tam být ty věci, které tam v současnosti chybí a potom to bude demokraticky legitimní, protože to bude znamenat, že jsme také vy, že vytvoříme instituce, které budou zodpovědné za tyto věci nebo se tím jimi budou zabývat. Zatím to ještě není plně legitimní proto, kvůli té dohodě, která má tyto věci provázet. A teď musíme jednat, abychom vyřešili krizi. Není možné nedělat nic. Děkuji a poslední otázka má, má, poslední otázku má Kej. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem v posledních několika týdnech eh, diskutovala s nejrůznějšími investory. Jsou to globální investoři, kteří by si velice přáli účastnit se eh, obchodu v Evropské unii, v eurozóně a Nemyslím, že oni by byli ochotní, kdyby pochopili to, co se tady děje. A, a e, je tady otázka důvěryhodnosti e, na, na určitého nástroje, například EFSF. A, a já si myslím, že teď vlastně dochází k tomu, e, že se stahují peníze z trhu a teď se pokud se tady použije ten eh, pákový efekt, tak eh, to vyvolává stále větší obavy. A pokud Bank of England přijde se svými prohlášeními, pokud jde o kvantitativní easing, tak eh, to samozřejmě bude znamenat tisknout peníze. A tento koncept je opravdu prastarým konceptem, ale neví se, jak tento nástroj, že vlastně jak, jak bude působit. A otázka je, jak máme přesvědčit trhy a globální investory, že tento nástroj může fungovat a že by měl fungovat. Let's go first. Čili kdo by chtěl odpovídat jako první? Prosím. Děkuji. Já si myslím, že ten Evropský nástroj pro finanční stabilitu není tím dobrým nástrojem. Myslím si, že prostě vznikl z nouze, v nouzové situaci, ale pokud se podíváte na jeho strukturu, tak eh, je to vlastně nástroj, který vlastně řídí němečtí pracovníci z ECB. A tento nástroj odpovídá za těch 440 miliard peněz, které plynou, miliard eur, které plynou z peněz daňových poplatníků. Myslím si, že obecně celková ta struktura tohoto nástroje je zvláštní a ten pákový efekt přináší ještě další komplikace. Myslím si, že bychom spíše měli přemýšlet o tom, jaké jsou lepší možnosti. Já si myslím, že se musíme dívat na ten nástroj EFSF tak, e, jaké má výsledky, jak vlastně pracuje. Jeho prvotní účel byl takový, aby mm, vlastně spolupracoval s Mezinárodním novým fondem společně v těch společných programech eurozóny, jak jsme o tom hovořili je to tedy Řecko, Irsko a Portugalsko, v těchto třech zemích měly tyto programy působit a měla to být vlastně, eh, měla by to být vlastně být zdroj financování společně s Mezinárodním novým fondem pro tyto, programové, pro tyto mm, země uvnitř eh, eurozóny. Myslím si, že pro tento druh činnosti eh, nebo v těchto činnostech nemá Evropský nástroj pro finanční stabilitu žádné problémy. Hovoří se o tom, že vlastně musí být eh, dlouhodobý nebo stálý, že by se z něj měl stát ten evropský mechanismus pro stabilitu, ale myslím si, že pokud je někdo investorem a chce vložit peníze do EFSF, tak já, já, já kdybych byl investorem, tak bych neviděl žádné problémy. Eh, neviděl bych problémy ani v tom, jak EFSF eh, vypadá, jak pracuje, jakou má odpovědnost. Mm, tam je jediný problém je eh, nutnost získat jednomyslnost pro ty jednotlivé programy. Pokud hovoříme ještě o dalších programech nebo o dalších úkolech EFSF, tak eh, tam vlastně tento nástroj přebírá některé úkoly, které běžně spíše dělá centrální banka. A zde i já s tím mám trošku určité problémy, protože se mi zdá, že pokud bychom byli navrhli ten systém lepším způsobem, tak je, nebo já bych byl raději býval dal ty, mm, ty úkoly Evropské centrální bance, Jak jste eh, hovořil o tom, tak ta eh, oddělení těch rolí není příliš jasné. Stále ještě se o tom diskutuje a uvidíme v příštích týdnech a měsících, jaký je vlastně vztah mezi ECB a EFSF. Existuje názor, který říká, že jakmile zde bude posílený nástroj EFSF, tak banka ECB vlastně vypadne ze hry. To je jeden názor, který existuje. Podle mého názoru je to extrémní stanovisko, a není to udržitelné pro, z, z těch důvodů, které jsem již zmiňoval. EFSF podle mého názoru nemůže zcela nahradit ECB. Mohou pracovat společně, i když je zde problém e, s tím, kde je ta hranice mezi likviditou a solventností. Takže to, co dnes může být problémem s likviditou, se může změnit v problémy se solventností a Evropská centrální banka pak eh, se vlastně může ptát, eh, jak, eh, jak si s tím vlastně poradí ty mm, ministerstva financí jednotlivých zemí. Ale určitě bych ten, určitě ten nástroj EFSF, pardon, určitě by ta banka ECB neměla být nahrazena. Děkuji, říká předsedkyně. Myslím si, že jsme si vyslechli mnoho podnětných názorů a nyní se již podíváme na téma druhého panelu. Vyslechneme si pana Jurgena Stárka a poté Žeroma Kréla. Čili Jurgene, máte slovo. Uh, Děkuji, vážení poslanci. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit a podělit se s vámi o svůj názor na ekonomickou zprávu. Já jsem měl už chuť vystoupit v tom prvním kole diskuse, protože už jsme slyšeli mnohé o roli centrální banky. A možná, že s tím budeme pokračovat v této diskuzi i v druhé části. Dovolte mi nicméně, abych se stručně zabýval těmi třemi otázkami, které nám byly předloženy pro dnešek. Jde tedy o ten sixpack, jde o provádění celého toho balíčku a potom jde o evropské dluhopisy. Nejprve tedy k provádění eh, balíčku pro hospodářskou zprávu. Je potřeba pogratulovat tomuto výboru k schválení a přijetí tohoto balíčku šesti opatření. Bylo to hlavně díky diskusi na tomto výboru, že se podařilo posílit ekonomickou zprávu v Evropě. A to jasně ukazuje, že schop, je tady pořád eh, akceschopnost eh, zákonodárců eh, v EU, kteří umožnili posílení těch pravidel. Takže závěrečný text vytváří silnější rámec, než původně komise navrhovala a je to do značné míry díky parlamentu. Tento výbor využil své pravomoci a podařilo se mu trvat na více nadnárodním přístupu eh, k ekonomické zprávě. Jak víte, já jsem velkým zastáncem závazných nebo kvazi automatických fiskálních pravidel, které by měly podpírat eh, společnou měnu. Víme, že teď už máme třetí verzi eh, paktu růstu a stability, protože byl jednou už revidován v roce 2005 a teď znovu. A to by podle mě mělo zlepšit fiskální dohled a zlepšit vynocování pravidel v eurozóně. Stejně důležité, a to bylo také posíleno díky parlamentu, je statistické řízení, protože i to musí být nedílnou součástí celého rámce, takže pokroku bylo dosaženo i v této oblasti a zase je to zásluha tohoto výboru. A teď k makroekonomickému dohledu. Nový rámec pro tento dohled si myslím je doplněn o důležitou součást, protože obsahuje celou řadu nových nástrojů, jako je skorbo. A já jsem si vědom toho, že parlamentu na této věci velmi záleží. Rád bych ještě řekl, že na to hodnotící tabulka by měla posloužit k odhalování makroekonomických nerovnovách, které ohrožují fungování měnové unie. Tato hodnotící tabulka by měla být zůstat stručná a přehledná a měla by eh, veřejnost a zákonodárce upozorňovat na to, že vznikají makroekonomické nerovnováhy a to co nejdříve. Ale upřímně řečeno, tento balíček opatření je sice důležitým krokem vpřed, ale to ale je pořád velké a ponechává tady eh, velko, velký prostor pro Eh, eh, flexibilní výklad eh, a uplatňování těchto pravidel. A ten výklad pravidel mm, nemusí nutně odpovídat duchu nebo liteře těchto pravidel. A měli bychom si uvědomit, jakou máme dosavadní zkušenost s takovými pravidly, protože ta, ten výkon až dosud nebyl úplně hvězdný, vzhledem, včetně dohledu komise a také rady, která měla eh, tlačit na členy eurozóny a proto tady vidím veliká rizika. Celá řada výjimek a speciálních faktorů se musí zohledňovat v různých fázích procesu a to ještě posiluje pochybnosti o tom, jestli se podaří dobře implementovat eh, tato pravidla. Proto ECB si eh, eh, má určité pochybnosti, zejména také o tom, jestli se podařilo prosadit větší automatičnost zavádění sankcí tou obrácenou kvalifikovanou většinou. Myslím si, že to bylo dosaženo pouze částečně. Já bych chtěl vyzvat také tento výbor, aby nové nástroje, které má nyní k dispozici, využíval, jako je například ekonomický dialog ke zlepšení transparentnosti a k znásobení toho tlaku na ostatní členy a kromě toho je potřeba dále zlepšit evropský semestr, aby se stal užitečným nástrojem ex ante dohledu, protože v rámci té diskuse může parlament vyvíjet větší tlak na dodržování. Nicméně v důsledku musíme změnit mentalitu všech zúčastněných stran. A to je naprosto klíčová věc. Je potřeba zlepšit uvažování všech, kteří se podílí na tomto procesu dohledu. A je potřeba, aby všichni přijali zodpovědnost za eh, budoucí fungování, což si bude vyžadovat internalizaci nebo stotožnění se s tím, eh, že bude potřeba vyjet velký Eh, tlak na ostatní. A v tom souhlasím s Andrem, že některé státy eh, nenaplnily očekávání, která se od nich, eh, které se do nich kládaly a nebo je začaly plnit příliš pozdě. Skutečnou otázkou ale je, jestli reálné změny se mohou odehrát bez změny pravomocí. A Jean Monnet který je asi v tom parlamentu často citován, vždycky říkal, že si velmi vždy uvědomoval omezení koordinace, že je to metoda, která sice vede k diskuzi, ale ne nutně vede k rozhodnutí. A vedení ekonomiky eurozóny si vyžaduje efektivní rozhodnutí, ne pouze sice zajímavou, ale e, dohodu, která k ničemu nevede. A to už mě přivádí k těm dlouhodobějším reformám celého Eh, rámce pro ekonomickou zprávu. A myslím si, že dosavadní zkušenosti ukazují, že pokud chceme dosáhnout zlepšení této ekonomické zprávy, tak musíme jít nad rámec působnosti toho balíčku, který byl nedávno přijat. Musíme mít skutečnou hospodářskou unii, což si bude vyžadovat také reálnou politickou unii. A já jsem toho názoru, že Evropský parlament by měl využít klauzuly o revizi k tomu, aby dotáhl tento balíček do konce. Podle mě prohloubení fiskálního a rozpočtového dohledu bude nezbytné, což si bude vyžadovat přesun eh, svrchovanosti na evropskou úroveň s tím, že evropská úroveň bude mít větší pravomoci a bude se to vyžadovat mnohem Eh, silnější pojistky nebo účinnější pojistky v případě národních rozpočtů, takže státy se budou muset vzdát určité svrchovanosti eh, v případě makroekonomických cílů týkající se zejména deficitu a zadlužení. A tyto reformy si budou vyžadovat změnu smluv, velmi velkou změnu smluv, musím říci, ale především se to bude vyžadovat efektivní mechanismus, který zajistí demokratickou legitimnost. To je také věc, která už tady byla vznesena, protože se to bude vyžadovat eh, patřičné zapojení Evropského parlamentu, ale také národních parlamentů. A velmi stručně ještě, jaké by měly být hlavné, hlavní uhelné kameny. Jednak by to měl být eh, deficit, rozpočtový deficit maximálně 3%, a ty státy, které budou překračovat tento eh, cíl, tak budou podléhat dohledu ostatních zemí a korekce by měly být prováděny automaticky, bez jakékoliv diskrece, s tím, že budou zaváděna eh, ústavní pravidla, což teď vidíme u čím dál většího počtu zemí, které přijímají taková pravidla eh, do svých ústav. A na závěr ještě jedna věc, která je podle mě eh, velmi důležitá. Státy, které budou předmětem těchto makroekonomických adaptačních programů, teď mluvím o budoucnosti, a které nebudou plnit jeho podmínky, by měly být dány pod uh, eh, zprávu ostatních. Takže je potřeba posílit pravomoci jak na národní, tak na nadnárodní úrovni. Je potřeba, aby byly nezávislé rozpočtové orgány, které již v některých zemích existují, které budou Eh, vydávat nezávislé projekce růstu. A také na evropské úrovni potřebujeme mít podobný subjekt, který bude mít jasný mandát a velmi silné institucionální zajištění tak, aby eh, bylo možné dohlížet na dodržování fiskálních eh, pravidel. A již zazněla myšlenka, aby vznikl Evropský rozpočtový úřad, který by potenciálně mohl formovat jádro toho z čeho by postupně eh, v budoucnosti vzniklo Evropské ministerstvo financí. To jsou všechno eh, věci, o kterých je potřeba začít seriózně diskutovat a tím se dostávám k, ke svému poslednímu eh, komentáři, to se týká vydávání evropských dluhopisů. Já si myslím, že to budoucí posílení pravidel v eurozóně je naprosto nezbytné, takže si nemyslete, že existuje nějaká alternativa eh, těmto drastickým opatřením, abychom předešli budoucím krizím, jako je například eh, vydávání evropských dluhopisů. Vzhledem k tomu, že jednou z příčin současné krize jsou neudržitelné fiskální politiky, je potřeba zdůraznit, že si to vyžaduje jasné posílení pobídek pro Eh, udržitelné a opatrné fiskální politiky. Vydávání evropských dluhopisů v eurozóně by velmi jasně eh, tyto pobídky oslabilo, spíš než aby to vedlo dlouhodobě k udržitelným programům. Ještě několik eh, faktorů. Víme, že trhy by chtěly vyšší úrokové sazby. V takovém případě a to by bylo správnou pobídkou pro to, aby vlády se postaraly o udržitelné veřejné finance. Evropské dluhopisy by tuto pobídku snížily, nebo by se to e, úplně vytratilo. Za druhé, zavedení evropských dluhopisů by vedlo také ke snížení nákladů, což by vedlo k redistribuci těch nákladů současné krize. A za třetí, není úplně jasné, jestli by zavedení evropských dluhopisů Eh, vedlo k vyřešení eh, krize jako takové. A celkově vzato, a tím tady vyjadřuji svůj osobní názor, myslím si, že je potřeba hledat udržitelnější řešení eh, krize dle horizontu. Myslím, že dluhopisy to nepředstavují. Děkuji za pozornost. Velice děkujeme. A nyní nás čeká další prezentace pana Jerema Kryla. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem velice rád, že mohu vystoupit na vašem slyšení a že vám mohu také představit své názory, které se týkají evropské situace. Možná, že na začátek řeknu, že nyní e, zde vlastně e, jsou zde dva nebezpečí, z zde nákazy. První je nákaza e, nedůvěrou v, rámci eurozóny a i v rámci Evropské unie. Jsem si jist, že nalezneme řešení. Nevím, jestli to řešení se bude jmenovat EFSF, e jestli, se, jestli tím řešením budou ty eurobondy. Já nevím, ale určitě už nazral čas k tomu, abychom našli určité řešení, abychom našli takové řešení, eh, abychom mohli všichni důvěro, důvěřovat jak, evropsk, eh, jak euro, tak evropským institucím. Dalším rizikem je Eh, jakési špatné chování, protože některé instituce, některé země se nechovaly dobře během krize. Víme dobře, že třeba Řecko mělo celé roky už problémy s veřejnými financemi a vlastně nedodržoval se sta- pakt o stabilitě a růstu, nedodržovala se ta pravidla. Nyní zde dochází k tomu, že ta stávající krize um, bude mít své vítěze a ty, kteří prohrajou. Rus, eh, Řecko bude na té negativní straně, možná i Portugalsko. Řecko je ale také vino. Portugalsko možná není tak vino. A pak je zde Německo nebo Francie, které možná mají také určitou vinu, ale budou vítězi té krize. Pokud se podíváme na tu situaci, tak uvidíme velký rozdíl mezi tím, jak stoupají úroky pro Řecko a jak zároveň klesaly úroky pro Nizozemsko, Francii a Německo, což eh, nechává těmto zemím určitou, eh, určitý prostor pro manévrování, co se týče solidarity. Takže když jsem tedy byl požádán, aby hovořil o ekonomické zprávě, tak myslím, že musíme posílit důvěru ve schopnost našich institucí vypořádat se s nevhodným chováním eh, členských zemí v budoucnu. Můj kolega před chvílí vyslovil své názory, já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že zde musí být nové instituce, nebo že zde nemusí být nové instituce, pardon, protože vy vlastně podle mého názoru Eh, se dokážete s tím vypořádat. Eh, došlo třeba ke změně paktu o stabilitě a růstu. Je důležité monitorovat nerovnováhy, abychom mohli řešit rozdíly mezi členskými státy, které jsou v Evropské unii velice velké. Učinilo na mě dojem to, že v rámci těch pozměňovacích návrhů z 25. září se hovoří o tom, že makro nerovnováha není automaticky že, tedy, že, pardon, že tou makronerovnováhou nemusí být pouze deficit, ale i přebytek. Je možná divné eh, pro některé země si to uvědomit. Pokud chceme prohloubit důvěru v naše instituce, tak je zde zapotřebí několik podmínek. Ta první podmínka zní, že je třeba posílit demokracii. Um, jsou určité způsoby, odborné literatuře. Um, byl to třeba George Kopic a Steven Simansky. Hovořili o tom, že je důležité, aby ta pravidla, aby ta nová kritéria byla transparentní, jednoduchá a tak dále. Já si myslím, že ale svět, eh, stávající svět je složitý, takže jednoduchá pravidla um, by musela být dobře um, definována a musí je přejmout občané. Je také důležité tato pravidla monitorovat. Dále musíme také podpořit, posílit demokratické principy, co se týče těch fiskálních pravidel. Dále musíme mít na paměti to, že hovoříme o změnách ve veřejných financích v těch konkrétních zemích, které mají potíže, tak musíme zajistit efektivitu fiskální politiky mnoho, je zde mnoho debat, které jsou spíše pesimistické. A ti, kteří vedou tyto diskuse, eh, nakonec eh, možná způsobí to, že lidé nebudou vůbec důvěřovat svým vládám, protože ty vlády vysílají špatné signály. A tím pádem možná ti lidé nebudou mít důvěru ani v ostatní instituce na té evropské úrovni. Takže si myslím, že je velice užitečné, abychom každému řekli, že v té ekonomické odborné literatuře existuje schoda, co se týče fiskálního multiplikátoru. Ehm, ten fiskální multiplikátor je vlastně brán jako pozitivní věc, je tam pouze několik. Eh, a znamená to, že pokud ten fiskální multiplikátor je pozitivní a vede k růstu. A z toho důvodu je třeba čínská, americká, německá nebo francouzská vláda se právě rozhodla zvýšit svůj deficit během posledních eh, celosvětových krizí. Protože tyto eh, vlády se byly věnovy toho, že tyto politiky mohou být užitečné. To znamená, proč by nemohly být tyto politiky užitečné i v, eh, za ostatních špatných časů? Dnes zde riskujeme um, tu krizi, která bude mít dvojité dno. Takže já si myslím, že tyto věci musíme zdůrazňovat, musíme mít stále na paměti, že zde nemůže být automatičnost v těch věcech, v těch názorech, které se týkají fiskální politik. Fiskální politiky jsou pozitivní i negativní. Musíme vždycky zvýšit, eh, zvážit jejich účinnost předtím, než se pro některou rozhodneme. Dále je třeba ošetřit tu situaci co nejdříve. Za prvé je důležité e, znovu zdůraznit, že Evropská centrální banka musí být nezávislá, musí se vrátit její nezávislost a ECB musí zejména bojovat proti inflaci. To je i ve smlouvě. Musíme zajistit, že ECB, ECB je vlastně mladou institucí. Musíme zajistit, aby ECB mohla dospět ve zralou instituci se všemi pravomocemi. ECB musí spolupracovat s vládami a koordinovat a pokud se to podaří, tak to bude situace, z níž budou všichni mít prospěch. ECB musí být nezávislá a ta její nezávislost musí být vždy, e, vždy respektována. Za druhé, ještě musím zdůraznit, že nikdy neexistuje fiskální politika, která by se hodila pro všechny země. To musíme brát v úvahu. A z toho důvodu eh, zde je tento indikátor nebo indikátory eh, makroekonomických nerovnovách. Znamená to, že pro různé situace zde musí být různá fiskální politika. A ta fiskální politika může e, v určité době být vhodná a v určité době se ukáže být e, nevhodnou. Ale neexistuje žádná ideální fiskální politika vhodná pro všechny. Co se týče budoucnosti, tak já doufám, že naše e, vlády budou, dů, budou důvěřovat ECB a ECB bude důvěřovat vládám. Doufám, že budou také zároveň dobře spolupracovat. Ale dnes jde o to, že usilujeme o transparentnost, o větší transparentnost ECB. Chceme také vlastně mm, tím pádem e, i zlepšit informovanost třeba soukromého sektoru. Potřebujeme znát, jaké tam probíhají debaty, k jakým dochází um, dohodám, protože toto je demokratický přístup. A ještě co se týče posledních reform ECB, tak e, někteří hovořili o tom, že je možné tedy využít ty veřejné bondy, ty veřejné dluhopisy. Já si myslím, že, myslím, že můžeme říci, že to nemusí být tím nejlepším pravidlem. Ovšem otázkou je, jaký je dobrý daňový systém, jaký způsob výdajů je správný. Je důležité si to uvědomit pro budoucnost. To znamená, že musíme se vyrovnat s krizí, musíme najít východisko z krize, musíme zlepšit vztahy mezi ECB a vládami a nakonec ještě se musíme znovu zamyslet nad fiskálními politikami tak, aby byly efektivní. Děkuji za pozornost. Thank you very much. I've got three people on the list. Děkuji. Na seznamu tady mám eh, tři uh, řečníky. Uh, Sophie Intfeld, Udo Bolman a Kay, Annie, Liam, Werner a další. Anybody else? Hlásí se ještě někdo další, takže následující řečníci. <laughs> Hmm? Uh, hmm. Takže to je seznam řečníků. A, um, asi vás budu muset uh, rozdělit do skupin, protože už nemáme mnoho času. Po třech. Takže první má slovo Wolf. Děkuji. Nejprve mám několik připomínek k našemu francouzskému hostovi. To, co jste tady říkal, mi připomíná nabídku, že eh, když například eh, někdo Někoho hodně bolí hlava, protože se příliš napil alkoholu, tak má napít ještě více a tím se z toho dostane ale nevím, jestli je tento argument opravdu logický. A po druhé, hovoříte tady o nezávislosti Evropské centrální banky a e, mně se samozřejmě líbí, že si vážíte nezávislosti, ale e, my jsme také viděli, že tou spoluprácí ECP e alespoň částečně svou nezávislost ztratila, alespoň si to mnozí myslí. A proto předpokládat, že můžete do nekonečna spolupracovat a ne, nebude ovlivněna vaše nezávislost, to je podle mě nebezpečný předpoklad. Potom eh, několik mm, otázek na pana Štarka. Myslím si, že eh, právem tady máte několik obav k tomu, zda šesti balíček a nebo ekonomické řízení budou dobře fungovat. Já si myslím, že teoreticky je to dobrý přístup, ale jestli to opravdu bude mít nějaké výsledky, to teprve uvidíme. A osobně já sám mám vážné pochybnosti, protože hlavy států a vlád zatím nechtěli eh, se příliš přiblížit tomu eh, komunitárnímu přístupu, spíše mají své národní přístupy, což znamená, eh, že si chtějí ponechat právo na to definitivní rozhodnutí. Nechtějí, aby komise nebo Evropský parlament tady se do těchto věcí jaksi vměšovali a měli rozhodné slovo. Mě by zajímalo, co se stane, jestli se zopakuje to, co jsme zažili už v minulosti, je tady určité porušení dohody, lidé neplní to, co je potřeba a komise potom řekne, ano, tady jste nesplnili tento nebo jiný cíl, ale nebude následovat žádná reakce, nebude žádná vůle spolupracovat. Je tady nějaký plán B, protože argument, který tady bude jasně vysloven, je, že euro je příliš důležité, je to politický projekt, je to symbol integrace a proto nemůže být ohroženo tím, že bychom udělali to či ono. A já proto bych tady velice byl opatrný, pokud jde o nějaká očekávání. Mě by zajímalo, jak vnímáte riziko, že tím, že se budou eh, prosazovat nebo eh, dále rozvíjet, eh, integ- se dále rozvíjet integrace, fiskální integrace, rozšiřovat eurozóna, Nemyslíte si, že se tím rozdělí Evropská unie na ty, kteří jsou v eurozóně a na ty, kteří nejsou? Děkuji. Další eh, řečnice Sofie. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také řečníkům. Ehm, ano, souhlasím do velké míry eh, s tím, co tady říkal pan Stark i Wolf, protože jsem byla překvapena, že prezentace pana Kréla, nevím, jestli to vyslovuji správně, Eh, tam to mě překvapilo, protože můžeme mít samozřejmě tolik pravidel, dohod a balíčku kolik si budeme přát, ale pokud nebude možné je prosadit a pokud jednoznačně tady není politická vůle, abychom splnili dohody, a to tady v minulých deset let ne, deseti letech nebylo, tak jak to tady říkal Wolf, tak tady nebude žádná důvěra, eh, tak jak je v nadpisu nebo v názvu vaší prezentace. A eh, řídit tyto věci jednomyslností, to je nemožné. Dosáhli jsme e, samotné hranice a jsem překvapená, e, nebo myslím si, že tady e, nikdo už nebude snad chtít, aby jsme v tom pokračovali dál. Pak tady bylo řečeno, že nepotřebujeme řešení střížená na míru všem, jedno řešení pro všechny, to je pravda, ale USA to tam zřejmě také není taková homogenní oblast jako my ale oni mají jedno, jedn, jednotnou vládu, jedinou vládu a to je to, co vzbuzuje důvěru, protože oni nemají uh, možnost, aby jednotlivé státy vkládaly svá veta, takže oni mohou eh, jednotně rozhodovat, jsou schopni rozhodovat, ale my nejsme. A mám jednu otázku na pana Štarka, protože jsem souhlasila téměř se vším, co jste řekl, ale docela mě překvapil ten váš závěr. Uh, tedy to, že bychom měli zavrhovat euroobligace, protože e, to je samozřejmě také otázka načasování a pokud vytvoříme tento nový model, modelovou um, novou, nový model eurozóny, což je spíše federální, což by byla spíš federální než intergovernmentální, tak by bylo potom e, také závěrem, že euroobligace tady budou tím nástrojem k tomu. A já si myslím, že tady se objevilo mnoho eh, návrhů, jak omezit eh, morální riziko a um, to by mělo být přece součástí toho ehm, systému. Udo, děkuji paní předsedkyně. Já bych rád eh, připomněl první, to první, co řekl Wolf Klins, kde hovořil o eh, té prognoze Commerzbank a já jsem měl pocit, že ta otázka, jak se v příštích letech bude rozvíjet eh, eurozóna, tak to ani moc nesouvisí s tím, kolik jsme vypili alkoholu, ale na základě těch údajů, které si zmínil, jsem spíše nabil dojmu, že jsme před, nebo by jsme mohli stát před eh, opravdu obrovskou recesí a proto tady mám otázku na pana Krela i na pana Štrál, Štárka. A minulý víkend se tady setkali eh, eh, ministři financí a otázka byla, co by měly dělat vyspělé ekonomiky. A já z toho budu citovat jednu eh, větu. Tady je potřeba přijímat politiky, large current account deficits will implement policies to increase national savings. Ich würde gerne von beiden äh, Herren erfahren. Takže mě by zajímalo, co si o tomto citátu myslíte. Ti, eh, kteří mají eh, přebytky, jak by měli postupovat eh, podle, této, podle tohoto citátu, co by měli udělat. A zajímalo by mě, jak mají postupovat ti, jejichž hospodářství právě krachuje, což jsou především jižní státy eurozóny. Hmm. jakým způsobem mají postupovat, protože to bychom měli také prodiskutovat. Druhá otázka je na pana Štarka. A to především proto, protože on volal potom, abychom tuto otázku konečně, eh, nebo aby se mohl vmísit do diskuze o této otázky. A má otázka se týká té naléhavé situace. Co uděláme v tuto chvíli pro to, abychom zachránili eurozónu? Vy říkáte, že ne. Evropská centrální banka ta by do toho neměla vstupovat, ne. Eh, eurodluhopisy, eh, myslíte si silný EFSF? Eh, e a nebo myslíte si, že by žádný nástroj neměl zasáhnout a měli bychom nechat eurozónu padnout? Co si tedy o tom myslíte? a potom eh, to nové nastavení institucí. Jak si myslíte, že by tam měl stát Evropský parlament, byl chválen za svoji činnost, takže jak by měla vypadat jeho pozice v, této, v tomto novém nastavení, eh, především také pokud jde o úvahy nové Evropské rady? Thank you very much. Uh, rather a lot of questions. Děkuji. Takže padla celá řada otázek, ale myslím si, že ještě velká řada nás čeká. Takže asi každý máte čtyři minuty, doufám, že se vám to podaří nějak zvládnout a budeme postupovat ve stejném pořadí. Nejprve Jürgen. Děkuji. Nejprve zareaguji na otázku pana Glince. Zda nová zpráva EU přinese výsledky, zda bude zavedena do praxe a co se stane, pokud ta pravidla nebudou zavedena do praxe. Pokud myslím, že už jsem jasně ve svém úvodu řekl svůj názor. Nyní ty návrhy, které máme na stole, tak to vlastně není ten postup, který žádala ECB. Jasnější a přísnější pravidla byla požadována. Hovořilo se, že výsledkem nebo řešením musí být přísnější a jasnější pravidla, která by také měla i posílit ekonomickou zprávu. To znamená, že stále je zde ta otázka toho, jak to bude prováděno v praxi, jak se to bude vymáhat. No a také co se týče těch potenciálních výjimků nebo hříšníků, tak pak je tedy důležité Eh, provádění té legislativy, myslím si, že jsme dosáhli jednomyslnosti. To znamená, že musíme vždycky nacházet rychlá, řešení rychlá rozhodnutí. Já nesouhlasím s tím, že USA, které mají vlastně úplně jiný politický systém, jiný, jiný systém, mají jinou ústavu, a mm, myslím si, že oni mají také problémy. Vždyť jsme to nedávno viděli. To znamená, že já si myslím, že nelze zcela porovnávat situaci na obou stranách Atlantiku. Myslím si, že klíčová je silná politická vůle dodržovat pravidla a zasa, zadr, zavést do praxe to, co jsme si dohodli. A myslím si, že tom kontextu má Evropský parlament taky svou roli a i Evropský parlament tomu přispěje. Musí také připomínat komisi, radě i členským státům jejich povinnosti. Musíme se všichni z této krize dobrým způsobem poučit, aby se neopakovala. Nyní, co se týče otázky na eurodluhopisy. Nehovořil jsem o podmínkách, za kterých by mohly eurodluhopisy být zajímavým nástrojem. Hovořil jsem o otázkách zprávy a chci říci, že v samém srdci eh, této otázky je vlastně jiná, jiný způsob zprávy. Takže pokud zde bude hlubší integrace, pokud zde bude další krok k politické unii, tak si myslím, že poté to všechno může vyústit v eurodluhopisy. A poté eurodluhopisy mohou být eh, proveditelným nástrojem, ale vyžadují jiný kontext, jiné uspořádání a také vyžadují přenos pravomocí na supranárodní, na nadnárodní úroveň, možná i třeba na jinou instituci, která bude zřízena právě pro tento účel. Dále, co se týče G20, to byla otázka pana Bulmana. Mohu říci, že na G20 se hovořilo o tom, že co mají dělat země s přebytkem a co mají dělat země s eh, deficitem. To mi trošku připomíná situaci eh, z roku 1979, kdy se konal summit, jehož Konkrétním účelem bylo mm, věnovat se jednotlivým konkrétním zemím a nakonec to vůbec nedopadlo dobře. Takže možná teď jsme v jiné situaci, možná to dopadne dobře, ale je tady trochu riziko toho, že se to bude tak pilovat a zlepšovat a mm, vylepšovat, až se to celé přežene. Myslím si, že hlavní problém nejsou ty země s přebytkem, ale ty země s deficitem. A e, zde nesouhlasím s přístupem parlamentu, který, má, který propaguje takový jakýsi symetrický přístup, my, nebo pardon, asymetrický přístup. My musíme mít takový přístup, který se prvobytně bude Eh, bude, eh, se bude soustředit na země s deficitem a teprve poté na země s přebytkem. Země Jižní Evropy a země, které nyní již eh, zavádí ty programy, tak tam se nedá pouze o fiskální konsolidaci. To by bylo příliš zjednodušené. Také je zjednodušené říci, že by to vedlo ke mm, vlastně zhoršení situace v ekonomice. Navíc eh, ekonomové vůbec si ještě nejsou jisti, jak je to s tím fiskálním multiplikátorem a to už je 70 let vlastně poté, kdy se o tom začalo hovořit. Jde o kombinaci fiskálních a strukturálních reform, které mohou podpořit budoucí růst. Toto je klíčové. A třeba Řecko má obrovský potenciál eh, v eh, privatizačním procesu. Je zapotřebí zahájit proces privatizace. To znamená, všechny tyto tři prvky, fiskální konsolidace, všechny tyto tři prvky je třeba mm, posuzovat společně. Trhy se nyní chovají naprosto jinak, než tomu bylo v minulosti. Hovoří se o tom, že tolerance k dluhu se snížila. To znamená, že účastníci trhu už nebudou tolerovat deficity, které se stále zvyšují, nebudou tolerovat dluhy. A v minulosti eh, vlastně se to stávalo spíše těm novým ekonomikám a teď se to stává i vyspělým ekonomikám. To znamená, že trhy prostě řeknou už dost, už, uh, už nebudeme tolerovat, už vám vlastně nebudeme um, už vlastně nebudou souhlasit s dalšími těmi navyšováními. To znamená, eh, tyto tři prvky je důležité posuzovat vždy společně. Děkuji. Also nicht die... Já se chci ještě zeptat jen na ten eh, mechanismus eh, pro naléhavé případy. Kdo by to měl být? ECB nebo EFSF? Co máme udělat teď? Mě nezajímá tak, co se má stát dlouhodobě, ale co se má udělat teď, hned já německy. V tomto okamžiku jde hlavně o to odpověď na otázku. Já doufám, že na ně eh, bude možné kladně odpovědět, kdy obdrží Řecko příští tranši té pomoci. To je naprosto aktuální, ale jde tady také o udržitelnost zadlužení, kterou je potřeba zajistit eh, na konci toho programu. A za druhé, je možné dospět k flexibilitě UFSF tím, že mu bude poskytnuta nějaká zajišťovací role, ale to nemůže, na to nemůže uvědět ECB, ale politici. A za třetí jde také o rekapitalizaci bank, které by měly mít dostatečný dostatečné rezervy pro případ zintenzivnění krize. To jsou ty nejdůležitější prvky. Děkuji. A teď eh, Jerome. Děkuji za vaše otázky. Moje prezentace možná nebyla až tak dobrá jako ta napsaná přednáška, takže možná jsem to měl přečíst. Je potřeba se ptat proč. Proč je například někdo alkoholik? Můžete se zeptat také, proč je tady teď tolik zemí, které mají vysoké deficity. Když se podíváme na těch 17 členských zemí eurozóny, tak je tady jenom eh, jedna země, která po dlouhá léta se chovala špatně, tak je potřeba je kontrolovat, kontrolovat jejich veřejné finance. Ale, a to je důležitější, Eh, je to země, která měla být kont- pod kontrolou už roku 2002. A kde jsme tehdy byli? To se teď musí změnit. Ale kromě toho je tady 16 dalších zemí před celou světovou krizí v roce 2000, před třemi lety, ty státy neměly mít vyšší deficit než 3%. Měly jako kdyby dobré eh, veřejné deficity podle těch pravidel, která tehdy pravidla. Možná, že ta pravidla nejsou dobrá, ale Eh, pravidla ty země dodržovaly. A proto začaly metaforicky pít, stali se z nich alkoholici. My jsme teď eh, nepřemýšleli o použití nových fiskálních nástrojů, protože to alkoholu možná příliš. Ta závislost je teď příliš vysoká. Není možné přemýšlet pouze o rozpočtu jako takovém, ale potřeba se eh, zamyslet nad součtem jak interního, tak externího eh, zadlužení. U nás nebyla tak vysoká zadluženost jako ve Spojených státech, takže možná, že ještě pořád máme prostor manevrovací. Ti tržní ekonomové říkají, že bychom eh, neměli mít eh, dluhy a deficity, ale ve stejném okamžiku chtějí, abychom nastartovali hospodářský růst. Samozřejmě, že nikdo z nás nemůže předvídat, jestli ten růst nastane zítra nebo pozítří, ale já nesouhlasím s profesorem Starkem ohledně tohoto koncenzu, ohledně toho, jestli fiskálně platí tento efekt. Myslím, že už dlouhá léta eh, se hovoří, a je to dokázáno, že aspoň do určité míry eh, ten pákový efekt funguje. A zvrdili to různí autoři. Proč se z nás stali alkoholici? Měli jsme krizi, teď možná by následovat další. Co s tím? Udělat nic, to je zoufalství, žádná důvěra v instituce. A jak vysvětlíme našim občanům, že jsme využili před několika lety fiskální politiky a že tentokrát to dělat nebudeme. Přitom jsou ty okolnosti podobné. Je to otázka? Možná, že na to nemám odpověď, ale aspoň se odvážím tuto otázku zeptat. Co se týče spolupráce, ohledem na to, co jste říkal vy, by možná, eh, možná bude nezbytné, aby se ECB účastnila eh, něčeho, čeho se účastnit nechtěla. A pokud šechové vlád, možná, nebo také Evropský parlament, řeknou, že je důležité, aby ECD byla nezávislá a má monitorovat cenovou stabilitu na základě svých stanov. Ale kdyby ECB musela spolupracovat s ostatními tak by si mohli myslet, že jí to eh, je vnucováno. To vyjednávání několika je dobré, protože díky tomu se dospěje ke koncenzu. A teď, když jedna vláda chce vyjednávat s ECB, tak má někdo pocit, že je tím ohrožena nezávislost ECB. Ale to přece neznamená, že spolu nemůžeme Eh, se bavit, protože máme společný projekt, a to je euro. A je potřeba zopakovat, že ECB potřebujeme, že ECB odvedla skvělou práci během krize, potřebujeme ECB, aby kontrolovala inflaci a abychom eh, dosáhli cenové stability, kterou jsme tady měli. Já jsem si jist, že eh, to zlepšuje naše, naši růstovou perspektivu. jsem o tom přesvědčen, nevím, jestli bych úplně měl být. A co se týče vynucování, od někoho, dostal jsem otázku od někoho, kdo už odešel, ale já jsem e, o vynucování nehovořil, já jsem pouze říkal, že mezi všemi těmi věci, které je potřeba sledovat, se musíme zeptat, proč máme implementovat fiskální politiky. Možná, že profesor Stark má pravdu, možná, že ten násobovací efekt je negativní. V tom případě nepotřebujeme, my to můžeme všechno zrušit, nemusíme nic utrácet, můžeme zrušit daně, pokud je to tak neefektivní, tak s tím můžeme přestat. Což je další otázka. A co se týče přebytku a deficitu, to je vlastně symetrie, která je obsažena také v těch scoreboardech. Ti, kteří mají dostatečné úspory, budou muset pomoci těm, kteří je nemají dostatečné. Odkud ty úspory pocházejí? Aha. Od těch vlád, od těch vlád, které se přistoupí ke snižování deficitu v okamžiku, kde obdrží patřičný impuls nebo pobídku. A o tom se možná také mluvilo na G20. Děkuji. Teď eh, budeme muset si vyslechnout všech následujících pět eh, otázek a jestli nám bude nějaký čas, tak eh, možná budete mít i čas na odpovědi, takže to bude Kay, Annie, Berne, William a Herbert Dorfman. Venra jsem posunul, protože ještě nikdo nemá za EPP. A Kay jako první. Děkuji, já budu velmi stručná. Já jsem se o víkendu eh, také zúčastnila panelová diskuse a všichni chtěli, abych se ptala na jednu otázku a ta otázka je určená vám, pane Štárku. Jak může tak vysoce vážený člen ECB eh, rezignovat eh, v případě krize, protože ty spekulace přemýšlím v našich médiích jsou plné eh, různých vysvětlení, proč tomu tak bylo. Já bych se chtěla vás zeptat, jestli se na to mohl nějak zareagovat. Eni, děkuji. Také děkuji všem řečníkům. Myslím, že ta témata spolu souvisí. Naše diskuze probíhá na různých úrovních. Jednak hovoříme o zvládání krize, ale potom také hovoříme o poučeních pro budoucnost. Co se bude muset změnit v té architektuře. Ale já bych se chtěla zeptat na to, jak zvládnout současnou krizi. Protože pokud se nám nepodaří zvládnout úspěšně tak eh, všechna ta opatření a ekonomická zpráva budou eh, nepotřebné. A proto mám otázku na všechny panelisty a byla bych ráda, kdybyste na to mohli stručně odpovědět. Před třemi měsíci Evropská rada eh, přijala takzvané historické rozhodnutí, aby zabránila šíření nákazy, tedy mám teď na mysli tu řeckou krizi. Příští pondělí se bude konat další Evropská rada, která také je označována za historickou. A já mám e, velmi jednoduchou otázku. Co selhalo v těch třech měsících od července a co je potřeba udělat pro to, aby ten následující, aby ta následující Evropská rada mohla nějakým způsobem definitivně vyřešit tu krizi. A co se týče solventnosti nebo nesolventnosti Řecka, asi znáte všechny ty názory, týkají se restrukturalizace dluhu, jednání PCI. Já se vás chci zeptat, jestli rozhodnutí z července o PCI bylo dostatečné? A nebo si myslíte, že jako součást toho komplexního řešení je potřeba to vyjednat a změnit? Berner? Děkuji. Já mám více otázek. Jednak mě zaujala eh, intenzita nebo trochu iritovala intenzita názoru pana Kréla. Myslím si, že existuje konsensus v tom, že dluhy nic neřeší a mě by zajímalo, jestli s tím souhlasíte. Zkušenosti z hospodářských dějin nám ukazují eh, poměrně roznačnou odpověď. Proto také byl přijat eh, ten pakt eh, růstu a stability s těmi 60%. To byl tehdejší stav v tom okamžiku, kdy se to vytvořilo a ta 3% deficita, to byl průměr za těch předchozích 10 let. Dnes by ten 3% eh, deficit bylo potřeba snížit a ne zvýšit. Takže ten opak by byl potřeba. A proto mám tři otázky. A ještě mám jednu poznámku ke Spojeným státům. Já jsem teď zpravodajem o derivátech a zjišťuji, že přes podpis prezidenta 21. července 2010 Dobbs-Frankův zákon nebyl v důsledku eh, těch parlamentních voleb eh, na podzim loňského roku eh, proveden, protože byl zvolen nový kongres. A nevěřím tomu, že my tedy postupem příliš pomalu, pomalej pomaleji než Spojené státy. Jinak myslím, že tady narostly narostla sobeckost členských států a ta mezivládní metoda rozhodně si neklade celé společenství eh, eh, za cíl a také komise teď není schopna eh, všechno zvládat. Nezvládala strukturální fondy, nezvládla Řecko, to jsou všechno prodlení z těch 60 řízení pro nadměrný eh, schodek nebylo ani jedno dosaženo eh, ke konci. A to z různých důvodů. Takže to je potřeba dávat vinu nejenom eh, vládám, ale také Evropské komisi. A k té rekapitalizaci američané v první fázi zvolili tu rekapitulaci, Evropané zvolili jiný způsob nebo jiné řešení. Je to uh, řešení americké tedy úspěšnější z vašeho pohledu, anebo byste řekl, že dobrovolný výstup z eurozóny by vedl k nepředvídatelným následkům, kdyby se Řecko k tomu mělo rozhodnout? Teď máme problém, eh, musíte mít, eh, vzhledem času, musíte být velmi stručný. Liam. Já mám dvě otázky na pana Krela. Ta debata o tom pákovém efektu je podle mě velmi důležitá. Za předpokladu, že ta hypotéza bude platit, ehm, a myslím si, že v empirické eh, literatuře tomu tak je spíše než eh, opak, takže jak to funguje v případě Francie a jak v případě Německa. Zajímá mě ta otázka, protože ta teorie pásového efektu říká, že nížení výdajů vede k opačnému pákovému efektu, tedy k recesnímu, tedy podle toho k recesi. Nicméně dnes se eh, revidují všechny údaje hospodářském růstu směrem dolů. Eh, ve Francii už vláda musela eh, revidovat prognozu na rok 2012 A myslím, že na 1,75 a přitom ten růst bude spíše 0,8. Pokud to bude 0,8, tak je to v eh, snížení o 10 miliard v případě daňových příjmů. A k tomu, aby jsme to vyrovnali, tak se budou muset zvýšit daně. Jenom ke změně této, jenom vzhledem ke změně té prognozy, abychom měli dosáhnout deficitu 4,6% v roce 2012, jak jsme slíbili, a na 3% v roce 2013 podle eh, toho mm, cíle. A jaký by byl ten efekt vedoucí k recesi, kdyby došlo ke, k výpadku o 20 miliard? a kdyby tedy Francie dodržela v roce, měla dodržet v roce 2013 ta 3% deficitu. To je otázka na pana Starka. Víme, že ECB nerozhoduje rozpočtové politice, ale Nobelova cena za ekonomii v tomto roce eh, eh, byla udělena ekonomii, který si myslí, že eh, eurozóna nemůže fungovat bez federálního rozpočtu. Vy jste hovořil o tom, že členské státy eurozóny se budou muset zdát části svrchovanosti, ale nehovořil jste o federálním rozpočtu. Takže se vás chci zeptat, jestli skutečně myslí, že rozpočtová politika je nástrojem, správným nástrojem. Děkuji. Musím varovat všechny, že teď dávám panelistům jednu minutu a zbytek eh, bude muset proběhnout písemně, tak to fungovat nemůže. Doufám, že se z toho poučíte. Werner. Já bych měl eh, velmi krátkou otázku na pana Starka. Vy jste říkal, že při provádění makroekonomického dohledu eh, se očekávat problémy. My v parlamentu jsme tady vedli dlouhou diskuse o scoreboardu a to se teď projeví také v té legislativě, kterou eh, v současnosti schválíme. Myslíte si, že tak, jak to teď bylo schváleno, to povede k cíli? anebo se naplní to, o čem jste hovořil vy. A vzhledem k tomu tedy ta připravená legislativa není vhodná. Děkuji. Já nejprve dám slovo Jirgenovi Starkovi, protože Kej mu položil velmi zajímavou otázku a všichni bychom rádi znali odpověď, ale Annie eh, položil otázku všem panelistům, to by znamenalo minutu pro všechny, takže Jirgen. Velice děkuji. Takže 10 vteřin na téma, které jsme hovořili v prvním kole. Nezávislost ECB. Nezávislost ECB nikdy nebyla spochybněna. To je první argument. A za druhé, pokud eh, chceme žádat po ECB více, zda to posí, tak to oslabí nezávislost. A druhý bod, to, co bylo 9. září um, řečeno, že tedy eh, rezignuji z ECB, až bude jmenován můj nástupce, tak je to z osobních důvodů. Vidíte, že jsem stále ještě v úřadu. Očekává se, že až do konce tohoto roku budu ve své funkci a zřejmě na konci roku ještě mm, řeknu podrobněji mm, nějaké informace o svém odchodu. Nicméně zatím jsem stále ve funkci a zatím eh, se nechci pouštět do nějakých diskusí. Co, dále otázka, co se stalo mezi červencem a říjnem. Jde o nedostatečné provádění. Trvalo to příliš dlouho, než se zavedlo do praxe co, to, co se odsouhlasilo 21. července. Opět to vedlo k další, eh, k další nedůvěře, k dalšímu oslabení, což je zde zásadní. Dále 21.7. se bylo rozhodnuto, bylo učiněno rozhodnutí o Řecku a to rozhodnutí mělo být provedeno a nebylo. Celá práce se měla urychlit, aby se našlo rychlé řešení. Dále otázka pana Langena. Je pravda, že máme nedostatky jak na národní úrovni, tak i na té nadnárodní úrovni. To znamená, skutečnost, že se nacházíme v tak hluboké krizi státních dluhů, souvisí s, se selháními jak na národní úrovni, protože v dobrých časech, i v těch dobrých časech se ta pravidla nedodržovala. A když eh, a vlády neplnily své sliby, své závazky a přesahovaly eh, ty dohodnuté cíle. Na, na, na, na nadnárodní úrovni ty nástroje, které byly eh, k dispozici, nebyly plně uplatňovány. Dále, co se týče rekapitalizace v USA. Ta rekapitalizace byla důvěryhodnější. Nechci hovořit podrobněji o tom, jak to bylo. Nicméně trhy prostě považovaly e, tu rekapitalizaci za důvěryhodnější. V Evropské unii proběhly dva zátěžové testy a trhy to stále ještě nepovažují za něco úspěšného. Předsedkyně upozorňuje řečníka. Ano, pokud Řecko odejde z eurozóny, bude to mít velké následky. A ještě poslední bod, který se týká těch makroekonomických scoreboardů, těch hodnoticích tabulek. Musím říci, že to je navrženo takovým způsobem a bude to zřejmě provedeno takovým způsobem, aby to mohlo být pružné a měli bychom se tam soustředit spíše pouze na několik konkrétních ukazatelů. Děkuji, říká předsedkyně. Nyní Jerome a poprosím vás o stručnou odpověď. Děkuji. Takže co se týče automatických sankcí, ty jsou podle mého názoru stále ještě diskutabilní. Myslím si, že musíme říci, že solidarita musí být automatická, ta reakce musí být rychlá, nesmí trvat tak dlouho, než se e, dojde k určitému rozhodnutí. To je také jedním z důvodů, proč stále ještě čekáme na nějaké rozhodnutí. To znamená, měla by zde být jakási automatická solidarita. Za druhé, reakce nebo mm, otázka je, zda bych byl proti nebo pro dluhu, nebo jaký mám vlastně postoj k dluhům. Je pravda, že myslím si, že v některých situacích na tom budeme lépe s vyšším dluhem, v jiných situacích s nižším dluhem. Nicméně je dobře tu situaci diagnostikovat. A pak ještě otázka mého francouzského kolegy, co se týče toho multiplikačního efektu. Nevím, jak je to v Německu, ale Eh, ve, ve Francii je to 0,8 v krátkodobém horizontu a 1,8 v dlouhodobém horizontu a to mohu doložit třemi studiemi. Děkuji, říká předsedkyně Andrea Ricardo, Chcete se k tomu ještě stručně vyjádřit? Ano. Otázka, co se vlastně pokazilo? Myslím si, že zde docházelo k špatné eh, zprávě kapitálu a instituce se své nedostatečně poučily co je zapotřebí učinit, musíme si eh, uvědomit tyto chyby. Co se týče rekapitalizace bank, tak já si myslím, že to neodpovídá správným eh, postupům. Měli bychom se uchýlit ke zvláštnímu systému pro řešení problému bank. Dobře, říká předsedkyně, děkuji. Požádal jsem všechny řečníky, že pokud chtějí ještě nějak rozvést své odpovědi nebo se vyjádřit k otázkám, na nichž neměli čas odpovědět, tak mohou odpovědět písemně a že ty odpovědi pak rozešleme všem členům výboru. Chtěla bych poděkovat všem. Většinou to tak bývá, že ty nejzajímavější otázky padají nakonec, když už není čas na ně odpovědět. Nicméně eh, snad tedy dostaneme ty odpovědi ještě písemně. Nyní se koná v této místnosti schůze koordinátorů, takže vás žádám, aby ostatní laskavě opustili tuto místnost. Děkuji.